Good morning, colleagues. Uh, Dobré ráno, kolegové. Dnes ráno bych chtěl připomenout, a myslím, že to všichni víme, že je 22. března a to je první výročí jednoho z nejtěžších dní historie Belgie a Bruselu. Připomínáme si teroristické útoky na město a na zaventém letišti a met, zastavku metra, eh, což eh, způsobilo eh, smrti a zranění a my v našem výboru věnujeme mimořádnou pozornost věcem, které se týkají těchto strašných událostí a vaším jménem bych rád vzdal hold všem kteří eh, byli eh, postiženi tímto útokem, jejich rodinám, přátelům. A mm, asi víte, že v 10 hodin předseda parlamentu vyzval nás všechny, abychom se zúčastnili před hemicyklem Minuty ticha. Já bych tedy chtěl navrhnout, abychom v 9.55 přerušili naše zasedání a, a sešli se na tuto minutu ticha před hemicyklem. A v 10.15 se sejdeme opět zde v sále. Pokud eh, nemáte výhrady, tak eh, přerušíme naše zasedání 9.55, abychom se mohli připojit k té minutě ticha zorganizované předsedou Evropského parlamentu. Můžeme se tedy věnovat nyní eh, programu, především přijetí programu. Máme tu následující změny bod 13, to je švýcarské referendum o svobodě pohybu, bylo odloženo. Bod 11 a 12, prezentace eh, situace v, hm, ve vyjednávání trialogovém ohledně drog se bude konat v 17.45 po bodu 14, eh, po tématu právního státu v Polsku, pokud nemáte výhrad, zůstane eh, tedy mm, program takto změněn. Bohužel dánština, malčtina, chorvaština a gaelština nejsou dnes k dispozici a malčtina, chorvaština a gaelština nebudou k dispozici zítra. Eh, chystá se elektronické hlasování zítra ve 12 hodin. Nezapomeňte si prosím hlasovací karty. Přejdeme k bodu číslo 3, to je první bod dnes na pořadu jednání. A jedná se o e, představení víceletého e, programu CEPOLu. Bude ho prezentovat doktor Ferenc Banfi. E, víme, že CEPOL je zodpovědnou agenturou za vzdělávání a školení Um, úředníků zabývají se procesem zákona a podle článku 10 eh, právního základu Evropský parlament by měl být konzultován ohledně víceletého programování této agentury. Je mi velikým potěšením, že zde mohu přivítat pana Banfiho a přát mu slovo, aby nám mohl představit tento víceletý program. Pane Banfi, máte slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Dámy a pánové, především bych rád vyjádřil eh, srdečné poděkování za to, že jsem mezi vás mohl přijít a mohl se s vámi podělit eh, o eh, několik myšlenek týkající se agentury CEPOL, která se zabývá v vzděláváním a školením. A Chtěl bych především se zmínit o výsledcích, které máme z roku 2009-2016 od eh, července 2016 máme eh, nový eh, plán. V lednu jsme připravili se tento dokument a já doufám, že vám není zcela neznámý. Především bych rád vám ukázal, jak se vyvíjí účast na eh, vzdělávacích a školicích činnostech agentury CEPOL. Eh, myslím, že ten graf je dost výmluvný. V roce 2009 jsme měli více než 2000 účastníků školení a do konce roku 2016 už jich bylo 18 000 což je devětkrát více než v roce 2009. Také jsem chtěl poukázat na to, že v následujících letech předpokládáme další nárůst, pokud budeme mít eh, patřičné zdroje a podmínky. Poptávka po tomto školení dramaticky roste a mm, může být uspokojena nejen CEPOLem samozřejmě, ale také vzdělávacími um, institucemi členských států a partnerských organizací. Nejedná se jen o kvantitu. Důležitá v souvislosti s novou poptávkou je i potřeba nového typu kultury při prosazování e, zákonů. Proto musíme být inovativní při budování této kultury. E, proto jsme se připojili k masterskému programu EJMP, e, kdy absolutoriu vedeme 13 členů konsorcia, které vede eh, Institut politických eh, věd, věcí a eh, vnitřní bezpečnosti v Lisabonu. Já si myslím, že nemusíme dále zdůrazňovat, že důležité je, abychom měli stejné chápání toho, že agentury zabývající prosazování práva musí silně spolupracovat a harmonizovaně prosazovat právo. E, díky e, tomu se 30 e, studentů z 20 členských států mohlo zúčastnit tedy tohoto vzdělávacího programu. Hovoříme také o růstu kvantity a také eh, musíme hovořit o kvalitě v této souvislosti. Proto máme kvalitativní rámec, abychom dosáhli toho, že naše školení bude co nejkvalitnější. Využíváme, firm, eh, využíváme normu ISO 9001 byli jsme takto certifikováni a také se řídíme modelem eh, Kirkpatrick. Eh, jak vidíte, spokojenost je vysoká, měli jsme ji přes 95% a jsme přesvědčeni, že Evropská unie a CEPOL musí být schopni prokázat, že na trhu bezpečnosti poskytujeme skutečně eh, excelentní vzdělávání. Proč tedy narůstá tento eh, eh, počet účastníků a jak se nám podařilo dosáhnout také navýšení objemu, když máme v podstatě ten samý rozpočet? Zde vidíte vztah mezi počtem eh, zaměstnanců a rozpočtovými prostředky. Musím říct, že je tu nevyváženost ve vztahu Eh, rozpočtu a eh, lidských zdrojů. Eh, podívejme se až plán roku 2018, tam žádáme více lidských zdrojů. Toto je ehm, vztah mezi účastníky a rozpočtem, jejich poměr. Máme devětkrát více účastníků nyní než v roce 2009 a to je jeden z důvodů, proč Externí hodnotitelé a auditoři došli k závoru, že CEPOL je, CEPOL je extrémně efektivní při využívání zdrojů. A nyní další eh, slide. Co se týče nového právního mandátu, protože žijeme v měnícím se světě, otázky bezpečnosti eh, nemohou být dostatek dost eh, nebo nadměrně nikdy eh, hodnoceny, je zapotřebí mm, jim přikládat velký význam. A musíme spolupracovat eh, v komunitě zabývající se bezpečností. Musíme brát v, oblohu, v, mm, v úvahu potřeby bezpečnostní Evropské unie a na základě toho budovat naše úkoly. Za tohoto posíleného mandátu čelíme výzvám, například eh, policejní eh, kolej eh, má nejen mm, organizovat, ale také implementovat školení. Není to tedy jen ve spolupráci s partnery, tedy z ústavy a jsou to jednotlivých členských států. V současné době máme mm, více než 30 školicích programů, které sami provádíme potřebujeme také více lidských zdrojů, abychom byli schopni toto dále vykonávat. Také je to externí um, aspekt bezpečnosti EU. CEPOL má mandát eh, poskytovat školení i ve třetích státech. A to je bod, u kterého bych se rád zmínil o tom, že v roce 2009 jsme měli účastníky z členských států. V roce 2016 už 45 států se účastnilo školení CEPOLu. O tom se o tom zmíním detailněji později. E, nová e, reglementace nás vedla k hodnocení e, dopadů, ve kterém jsme zvažovali nejen nový právní rámec, ale také související strategie EU, jako Evropská agenda o bezpečnosti a migraci a potom e, otázky terorismu, kyberbezpečnosti a podobně. Postupujeme vpřed, e, snažíme se být efektivní a proto je velice důležité, abychom se zaměřovali na správné využívání lidských eh, zdrojů. V našem hodnocení jsme eh, hodnotili léta 2011-2015 hodnotitelé došli k eh, závěru, že CEPL je velice efektivní při, při využívání zdrojů a také došli k závěru, že CEPL plně plní své povinnosti komplexním způsobem, ale abychom byli schopni to skutečně plnit 100%, nepotřebujeme další 12 zaměstnanců na plný úvazek. Jak vypadá nový právní rámec hodnocení do, dopadu máme? Máme externí hodnocení, které bylo sepsáno s expertní skupinou, e, formát, byl dohodnut e, v souladu s komisí, a mm, je obdobný jako u jiných agentur. Strategie CEPOLu se řídí de facto mezinárodními eh, standardy. Musíme mít jasně eh, definovanou misi, vizi a hodnoty, neboli budujeme eh, kulturu Eh, provádění a prosazování zákona v Evropské unii. Eh, například lidská práva jsou součástí eh, tohoto vzdělávání. Máme víceleté cíle, cíle, máme 20 strategických oblastí, ve kterých působíme, máme klíčové indikátory výkonu, ty máme čtyři a dalších 21 indikátorů e, výkonu. K těm víceletým cílům. E, CEPOL dává prioritu vysoko kvalitnímu vzdělávání a školení, e, které je multidisciplinární, inovativní a e, relevantní pro uživatele. Podíváme-li se na ty nástroje, které můžeme používat pro komunitu zabývající prosazováním práva, je to například řada opatření, které se vztahují k legislátorům, eh, eh, vybudování kapacit v agenturách například, aby měli přístup k jednotlivým databázím a podobně. A v praxi jsme viděli, že eh, Osoby, které se v rámci bezpečnostní komunity eh, zabývají prosazováním práva, potřebují určité nástroje. Takže teď máme větší příležitost eh, bojovat proti organizovanému eh, zločinu nebo terorismu, ale současně je tu rozdíl, je tu nesoulad mezi vzděláním a dovednostmi a potřebami na druhé straně. A proto my se snažíme zjistit, kde jsou mezery jako CEPOL v tomto vzdělání, dovednosti a potřebami na druhé straně a vyvinout patřičné nástroje, aby tyto dovednosti byly rozvinuty. Novým prvkem právního rámce je, že CEPOL může působit šířeji na, v oblasti výzkumu, eh, a vzdělávání. Jedním z našich hlavních programů je eh, každoroční výroční konference o výzkumu. Získáváme eh, globální ocenění Každý rok, když konáme tuto konferenci, v roce 2016 byl například eh, reprezentován celý kontinent na této konferenci, například generální tajemník Interpolu, Ehm, výkonný ředitel Ropolo další významní představitelé akademického světa například přišli, aby promluvili na této konferenci, abychom takto vytvořili rovnováhu mezi světem praxe a akademickým světem na této eh, konferenci. A snažíme se o to, aby vzdělávání Eh, v této oblasti bylo stále více zakládáno na, na vědě, na odborných poznacích. Třetím víceletým cílem je vytvářet a udržovat podmínky eh, k tomu, aby se agentura nadále mohla rozvíjet. Eh, chceme být proaktivní já se snažím být stručný, abych zachoval ten časový limit, který jsem dostal, což je 10 minut. CEPOL eh, musí fungovat eh, na excelentní úrovni eh, na celosvětové scéně. Musíme si uvědomit, že bylo zapotřebí harmonizovat aktivitu 15 států a 15 institutů vzdělávacích. Z toho jsme tedy vzešli. Pak došlo k rozšíření Evropské unie. CEPOL ehm, změnil trochu eh, své působení a zaměřoval se eh, zejména na vzdělávání a školení ehm, pracovníků z této oblasti z nových členských států. Bezpečnostní potřeby pak vedly k tomu, že Evropská unie Eh, se musela zaměřit i na eh, nejbližší sousedy EU a spolupracovat tedy i eh, se zeměmi na jihu od Evropy a na východ od Evropy. Takto jsme se stali globálním hráčem na trhu bezpečnosti v oblasti školení a vzdělávání a jak už jsem se zmínil, Nyní poskytujeme vzdělávání školení 45 státům. Nedávným příkladem je projekt zaměřený na budování kapacit v Jordánsku a v Libanonu a také v Turecku eh, v oblasti boje proti terorismu. A to si myslím, že eh, bude konec mé prezentace, protože jsem ji zdaleka vyčerpala svůj čas. Eh, Děkuji mnohokrát pane doktore Bánfi, a chtěl bych říci, že jsme se zabývali eh, právním základem a také více letým programem touto tematikou. Děkuji za tuto eh, prezentaci a nyní se bych chtěl říct, že se paní Gál velice omlouvá, dnes se nemůže zúčastnit. Pokud jsou tedy E, nějaké dotazy k vaší e, prezentaci. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za dnešní prezentaci. Ráda bych položila několik konkrétních otázek. Zmiňoval jste se o e, zvýšení počtu účastníků a bylo by dobré se dozvědět, zda tento nárůst a rostoucí zájem o akademii CEPOL přišel ze všech členských států, z velké velké většiny členských států, nebo zda se některé členské státy na tomto vzdělání eh, nepodílejí. Je to tedy rostoucí zájem a my jsme hovořili o tom, jak to potom ovlivňuje každodenní činnost eh, policie v jednotlivých státech. Hovořil jste o společném magisterském programu. Já se domnívám, že to je tedy součást vzdělávání eh, CEPOLu. Můžete to tedy eh, blíže vysvětlit? Je to eh, program k zajištění kvalifikace na plný úvazek. Dále, co se týče budování kapacit v třetích zemích, když se podívám na to, co policejní složky dělají ve třetích zemích, složky z některých členských států, aby posílili kvalitu činnosti činnosti policie v těchto třetích zemích. Tak to není snadný úkol. Je třeba eh, zohlednit různé tradice, různý rámec. Chtěla bych se tedy zeptat, jak se zapojujete do vytváření těchto kapacit a eh, můžete to začlenit do těch svých opatření ohledně eh, připravenosti EU na mise v třetích zemích. Je samozřejmě zapotřebí, abyste měli poznatky o tom, jaká je konkrétní situace mimo Evropskou unii. Připravujete se tedy jenom na velice obecné úrovni nebo s kým spolupracujete, abyste zprostředkovali ty příslušné poznatky účastníkům? Děkuji. Děkuji. Děkuji, Klode. V prvé řadě bych chtěla poděkovat a také bych chtěla omluvit svou kolegyni paní Gál, která se dnes nemůže zúčastnit. Chtěla bych říct, že podporujeme činnost CEPOLu a eh, také eh, spolupráci s dalšími institucemi, jako je Eurojust a Europol. A chtěla bych eh, říci něco k tomu, co již e, zmiňovala má kolegyně. Hovořil jste o školicích opatřeních, o vzdělávání a o e, cílené roli takže usilujete o spolupráci ze všech členských států, je to nějaký vztah eh, mezi CEPOLem vůči členským státům a když jste tedy o získávání zpravodajských informací. Já vím, že je to nad rámec vašeho mandátu, ale nemáte zajistit, aby ty hlavní bezpečnostní hrozby eh, eh, se rozšířily poznatky o nich mezi kolegy, Možná eh, to překračuje také mandát eh, policijních orgánů eh, v jednotlivých státech, ale zjišťujeme, když selžou poznatky policie a zpravodajských služeb, je možné tedy zaplnit nějak tuto mezeru, nebo se o tom vůbec nediskutuje. Pokud už nikdo nechce vystoupit, tak prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát a chtěl bych tedy začít eh, s tou účastí. V roce 2010 jsme vycházeli z této situace. Účast členských států eh, byla individuální. Bylo naprosto jasné, když jsme provedli hlubší analýzu, zjistili jsme, že například eh, Země, které na tom byly ekonomicky lépe, byly také více zastoupeny. A potom jsme zjistili, jaké byly důvody těch států, které se e, nezúčastnili. Nebyl to zájem a proto jsme se snažili e, ten e, systém financování posílit a umožnit za účast těch členských států rodiny EU, které mají e, menší ekonomickou sílu. A to vedlo k tomu, že se tedy zvýšila ta účast z 13 na 24. A e, když zvážíme další účinky, jsou tu tedy některé e, země, které mají tedy menší společnost pro vymáhání práva, oproti některým dalším, kde je 120 eh, těchto složek, takže angažovanost členských států je dobrá. A za druhé bych chtěl říci, že když plánujeme vzdělávání, tak počítáme eh, s rozpočtem pro 28 eh, účastí. Jistě eh, členské státy mohou eh, vyslat po jednom kandidátovi, ale pokud zvážíme, jaká je legitimní eh, potřeba účasti například z Německa nebo z některých menších zemí, tak to jistě není správné rozložení. Jaká je situace nyní, takže je zájem mnohem větší, než kolik míst můžeme nabídnout, ale neustále hledáme najdeme nějaké řešení. Eh, takže eh, jaké to má dopady. Zmiňoval jsem se o tom, že se CEPOL zaměřuje na eh, školení a vzdělávání na vysoké kvalitě a my také měříme ty dopady našeho vzdělávání, provádíme hodnocení po školicích opatřeních 6 měsíců po vzdělávání posuzujeme eh, reakci účastníků, eh, jaké to bylo eh, po ukončení toho vzdělávání. A pokud manažeři zjistí, že to má smysl, aby se jejich příslušníci účastnili toho vzdělání, tak Očekáváme, že se tyto poznatky budou eh, multiplikovat v praxi a eh, ta zpětná vazba je opravdu eh, pozitivní. Co se týče magisterského kurzu, já jsem se o něm zmiňoval. Nebylo to snadné, trval dva roky a měl splňovat dvě podmínky. Jednou podmínkou bylo nabídnout eh, takový obsah, který by reagoval na potřeby eh, prosazování práva, ale je to magisterský kurz, takže musí i splňovat i eh, akademické potřeby. Bylo zapotřebí zajistit akreditaci, ta se prováděla ve Španělsku. Trvalo to tedy velice dlouho, než se nám podařilo dosáhnout té správné vyváženosti. A tento eh, magisterský kurz měl zprostředkovávat teoretické akademické poznatky, ale reagovat i na praxi. Co to znamená konkrétně zapojit Zapojili jsme eh, do toho například vytváření společných vyšetřovacích týmů. Bylo to zaměřeno opravdu velmi prakticky. Trvá dva roky, ale eh, není na plný úvazek. Eh, byl rozčleněn do sedmi modulů. Je to tedy smíšený typ učení. Jeden modul, je to jeden týden, tedy pět dní v konkrétním eh, zemi, protože eh, vycházíme z toho systému konsorcia a eh, každý z těchto panelů se implementuje v různé zemi, abychom zajistili ten evropský rozměr. A například, pokud se uskutečňuje ten modul v zemi A, tak to neznamená, že by vzdělávací pracovníci pocházeli tedy z této e, země pouze, e, z různých zemí. To jsou e, takové nabídky obcí pro studenty, takže je to smíšený typ vyučování a myslím, že byl opravdu efektivní Vynaložili jsme na to 600 tisíc eur. A teď tu jsou ještě tedy některé otázky spolupráce s Europolem. Já se domnívám, že ta je opravdu skvělá, ale samozřejmě to neznamená, že je perfektní. Vždy se snažíme ji e, zlepšit. Europol a jeho experti se zúčastnili tohoto kurzu takže je tedy možné eh, z toho školního plánu se eh, přiučit, ale máme tedy velmi dobré zkušenosti. Eh, první absolventi budou hotovi v říjnu a v říjnu tedy zahájíme ten druhý magisterský kurz. Vytváření kapacit v třetích zemích. Jak vypadá skutečnost? Když té agentury, tak eh, ta skutečnost, že vytváříme platformu pro budování kapacit, takže působíme ve třetích zemích a pokud potřebujeme nějaké dovednosti od agentur, tak je získáme. CEPOL je ve eh, velice dobré eh, situaci, protože eh, nejsme v kritické situaci ve vztahu k prosazování práva v třetích zemích, ale to, co děláme za podpory EASA, e Frontexu, dalších agentur, od kohokoliv potřebujeme informace. My se zaměřujeme na posuzování potřeb eh, přijímajících zemí. Máme například spolupráci eh, s Tureckem, která je velice dobrá, ale CEPOL je schopen eh, pracovat v oblasti vytváření kapacit v oblasti prevence a boje proti terorismu, ale to se opírá o partnerství specializované agentury a e, složky v Turecku jsou stejně specializované, mají různé expertní poznatky. My také máme různé expertní poznatky a dáváme je dohromady. Snadné to není, ale je tu ještě další výhoda takováto vzdělávací opatření v třetích zemích eh, eh, pomáhají eh, vytvářet důvěru a to je velice důležité, jakákoliv spolupráce v oblasti prosazování práva si vyžádá důvěru. A co se týče přípravy na mise v třetích zemích, velice těsně spolupracujeme s komisí, s DG Home, Koordinujeme také vnější vztahy, provádíme konzultace s DG Home, s, s službou, s agenturou pro vnější službu a dalšími ti mají mandát na eh, vzdělávání, podepsali pracovní podmínky a samozřejmě také spolupracujeme s dalšími eh, regiony pokud bych to měl zjednodušit, tak bych chtěl říci, že se zaměřujeme na strategické plánování a e, e, na vedení, protože to si vyžádá ještě další dovednosti, tolerantnost, jasné komunikační dovednosti, využíváme stejné pojmy, abychom e, pod stejnými pojmy chápali stejné věci, takže to opravdu koordinujeme. Kromě toho spolupráce s členskými státy. Z části jsem se již o tom zmiňoval. Ze strany členských států je tedy velká angažovanost, tady žádné pochybnosti nevidím. Ale když se snažíme získat informace o jednotlivých eh, regionech. Já bych chtěl říci, pokud chceme připravit vzdělávání šité na míru, tak to není jenom eh, takové snadné povídání je třeba účastníky dobře připravit. A řeknu to na příkladu. Společné vyšetřovací týmy, ty jsou velice důležité. My pos- poskytujeme vzdělávání ve spolupráci s Eurojustem, s Europolem a s dalšími aktéry. Tedy všechny tyto případy, které již byly úspěšné, jsme eh, zpracovali, vypracovali jsme takové eh, příklady a eh, vytvořili jsme z toho balíček, abychom měli v ruce opravdu velice komplexní nástroj, ale kromě vzdělávání poskytujeme další informace o tom, jak řešit eh, operace, eh, skryté operace a také se zabýváme citlivými otázkami eh, kybernetických útoků, migrace a podobně. To je několik příkladů. Děkuji, doktore Banfi. Omlouvám se, že jsem vám trochu ubral z řečnické doby, ale měli, měli jsme informace, které jsem potřeboval sdělit. Takže ještě jednou děkuji, děkuji také kolegům za otázky. Takovéto informace potřebujeme, abychom mohli provést přeskum, jak se to od nás požaduje. Samozřejmě od koordinátorů dostanete zpětnou vazbu. Takže, kolegyně a kolegové, teď máme trošku dilema. Pro, pro ty z vás, kteří jste tu nebyli hned na začátku, musím dodat, že uděláme přestávku v 9.55 na pozvání předsedy Evropského parlamentu. Budeme držet minutu ticha před hemicyklem, abychom si připomněli památku obětí teroristických útoků z 22. března loňského roku. To tedy proběhne před hemicyklem. Zároveň tu máme další bod na pořadu jednání, operacionalizace Frontexu. Ale bohužel nikdo ze tří řečníků Ani pan Ledgeri za komisi, ani pan Pabrix tu nejsou. Takže vzhledem k tomu mám tak trochu dilema. Já tedy navrhuji, samozřejmě pokud máte lepší návrh, tak se přihlaste. Dejte mi vědět, ale já bych tedy navrhl, že vzhledem k té současné situaci a vidím, že přichází komise, zástupci komise. Máme tedy zde zástupce komise. Poprosím komisi, aby přednesla prezentaci o Frontexu, jakmile se usadí a připraví. Okay, I'll begin the introduction and the commission. Já tedy zahájím toto téma svým úvodem. Kolegyně a kolegové, následujícím tématem je tedy operacionalizace Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jak jistě víte, náš výbor vynaložil velké úsilí, aby co nejdříve vznikla Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Chtěli jsme také zajistit, že bude mít potřebné zdroje, aby dokázala chránit vnější šengenskou hranici posilovat bezpečnost na této hranici. Poté, co bylo rychle přijato nové nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a e, poté, co tento úkol byl svěřen Frontexu, se teď zabýváme otázkou operacionalizace. Je to samozřejmě na Frontexu společně s členskými státy a komisí. Čeká nás debata o současné situaci. Uslyšíme přitom od různých řečníků, jaká situace je. Dáme slovo komisi dále výkonnému řediteli Frontexu panu Lečerimu a, pane, a poté panu Pabriksovi, který byl naším zpravodajem k novému nařízení. Takže jestli je komise už připravena, dobrá. Poprosím zástupce komise, aby začali. Upozorňuji, že dnešní dopolední plán je poněkud specifický, takže poprosím komisi, aby měla na paměti, že přerušíme zasedání v 9.55 aby se tím pádem všichni mohli zúčastnit minuty ticha, pokud si tak přejí, před hemicyklem. Pokud tedy chcete přednést svou prezentaci, přerušíme ji v 9.55. Potom znovu začneme pracovat v 10.15. Dávám teď slovo komisi. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Jsem Oliver Seife a jsem náměstkem ředitele úseku pro řízení hranic DG Home Evropské komise. Pokud dovolíte, představím první a druhou zprávu o pokroku. První je z 25. ledna, druhá je z 2. března. V podstatě obě zprávy bude lepší prezentovat společně z hlediska struktury a částečně také z hlediska jejich obsahu. Jak jste už řekl, pane předsedo, byli jste jako spoluzákonodárce velmi efektivní, přispěli jste k rychlému přijetí nařízení o Evropské pohraniční pobřežní stráži. Připomenu, 15. prosince 2015 přišel legislativní návrh komise, 22. června loňského roku politická dohoda, 14. září loňského roku 9 měsíců pouhých devět měsíců poté, co byl představen návrh, bylo, byl návrh přijat a vstoupil v platnost 6. října. A eh, týmy rychlé reakce začaly působit 2. prosince, návratové soubory 7. ledna tohoto roku. Takže se může zdát, že vše probíhá nesmírně rychle. Ve Frontexu kolegové pracují usilovně. Právě včera komisař Avramopoulos navštívil Frontex a při té příležitosti dostal od Frontexu aktuální informace. Navíc připomněl Frontexu, jaký pokrok je třeba ještě provést. Účelem návratových týmů je eh, vyhodnocovat dosažený pokrok a zároveň identifikovat přetrvávající problémy, aby Evropská pohraniční a pobřežní stráž byla plně funkční. Jak víte, EBCG se stává jednak z agentury pro EBCG, lomeno Frontex, a na druhé straně je tu také, jsou tu také orgány pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž ve členských státech. Je to tedy vlastně jakýsi nový orgán a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž tu hraje velice důležitou úlohu. Je to klíčové nejen s ohledem na současnou migrační krizi, ale také na druhé straně je to předpoklad pro běžné fungování šengenského prostoru bez vnitřních hranic. Jak víte, některé členské státy znovu zavedly kontroly na vnitřních hranicích v kontextu migrační krize. S ohledem na balkánskou trasu Komise samozřejmě velmi naléhá na to, abychom se znovu vrátili k původnímu Schengenu co nejdříve, ale Evropská pohraniční a pobřežní stráž tady rozhodně sehrává významnou úlohu. Samotná zpráva, respektive obě zprávy, zdůrazňují důležitou věc. Často tu dochází k, totiž k nedorozumění a směšování se společnými operacemi ve členských státech zhruba 1500 příslušníků pohraniční a popřežní stráže je vysláno na, ve společných operacích v Řecku, Itálii, to je 700 až 600 lidí, v Bulharsku asi 130 příslušníků a někteří další potom ještě na západobalkánské balkánské trase. Celkem tedy zhruba 1500 osob v těch smíšených operacích, ale to by nemělo být směšováno s těmi 1500, kteří jsou k dispozici Frontexu v rámci týmů rychlé reakce. Ti jsou tedy v pohotovosti. Tyto týmy začaly fungovat 7. ledna. Ze zpráv si vyčtete, že ta čísla trochu kolísají, pokud a počty účastníků ve společných operacích, ale důvod je k tomu celkem jednoduchý. V zimě totiž počty klesají, na jaře zase narůstají. Vzhledem k tomu, že na jaře přichází větší počty migrantů na vnější hranice, k, věž, k vnějším hranicím. Ale teď už rovnou přejdu ke druhé zprávě, protože je v tomto ohledu aktuálnější. Komise jasně upozornila na nedostatky a to na měsíční bázi. Jde o to, jaké vybavení, vrtulníky, plavidla, čluny, vozidla, ale také jaké lidské zdroje chybí v jednotlivých operacích. Jak Agentura pro Evropskou pohraniční pobřežní stráž, tak také komise soustavně vyvíjejí tlak na členské státy, aby tyto nedostatky byly napraveny. Tyto nedostatky, které byly zjištěny ve společných operacích probíhajících na různých úsecích vnější hranice. Uvedu jeden příklad. Jde o Řecko, společná operace Poseidon. Za tento měsíc jsme odhalili nedostatek, chybí jeden vrtulník, dále jedno pobřežní plavidlo, dvě přepravní vozidla a potom za duben to budou podobná čísla. Je ale důležité pochopit, že tato čísla se mění ze dne na den, protože vybavení členské státy poskytují a zase odebírají. Členské státy přidělují úředníky a vybavení na určité hůty, takže někteří se vracejí domů, zase jiní z jiného členského státu přicházejí. To není problém, to je zažitá praxe ve Frontexu, funguje to velmi dobře. Ale občas to vede ke zmatkům. Kdybych uvedl dnešní číslo, zítra bych mohl uvést úplně jiné. Takže to je velice dobře, eh, do, dobré si uvědomit. Je to operativní proces, který probíhá. Máte tu soubor jednotlivých operací, do těchto detailů teď nebudu zacházet ale upozorním ještě na stranu 5 druhé zprávy. Komise vyzvala Evropskou agenturu pro Evropskou pohraniční pobřežní stráž nejen, aby zajistila hladký průběh operací a týmů a začala informovat členské státy každý měsíc o tom, jaké zdroje jsou potřeba, takže jde o pravidelné aktualizace. Dobrou zprávou je, že Frontex to už dělá, a to ne každý měsíc, ale dokonce každý týden. Takže členské státy každý týden dostanou aktuální informace o tom, kde něco chybí a členské státy na to pak adekvátním způsobem reagují. Rada, a teď se dostávám ke druhé kapitole o dosaženém pokroku, tedy Rada loni identifikovala pět prioritních oblastí. Proto, aby agentura pro EBCG byla plně operativní. Vidím, že mi zbývají ještě čtyři minuty. Takže začnu tou první oblastí priorit. Schopnosti rychlé reakce, týmy rychlé reakce a vybavení pro rychlou reakci. Dobrou zprávou o těchto týmech je, že už tu máme v pohotovosti víc než 1500 příslušníků, také s ohledem na jejich profily proběhlo několik vyjasnění, vyjasňují se závěrečné věci, ale opravdu teď už máme v pohotovosti 1500 příslušníků, kteří mohou být nasazeni velmi rychle, tam, kde budou potřeba. V praxi se jedná o lhůtu dvou dnů, aby rozhodl výkonný ředitel, respektive je to lhůta 2 plus 3 dny, a potom samotné nasazení týmu rychlé reakce proběhne v rámci pěti dnů a pokud jde o vybavení rychlé reakce, jde o deset dní. Čili jde celkově o dva tři týdny od spuštění procesu až po nasazení na místě. A přitom ho, tu hovoříme o celkem velkém vybavení a také o poměrně velkém počtu příslušníků z týmu rychlého nasazení. Nevím, jestli bych tady už neměl prezentaci přerušit. 9.52. Dobrá, tak ještě budu chviličku pokračovat, ale nerad bych to nějak uspěchal v 9.55. Nicméně k příslibům. 14 členských států eh, přislíbil členy do týmu rychlé reakce, dále na straně 6 zapomněli jsme uvést Finsko a Itálii, které by měly být doplněny k seznamu členských států, které přispěly. Vše to bylo zpracováno velmi rychle. Ale každopádně Frontex a komise jsou tu v těsném kontaktu, abychom zajistili, že i u těch týmů rychlé reakce, pokud jde o plavidla a další vybavení, budou eh, dodána, tedy aby to vybavení bylo poskytnuto. Také výkonný ředitel Lečery o tom bude mluvit. Frontex teď využívá příležitosti, kterou mu poskytuje nový mandát. Tedy může nakupovat nejen služby, ale také vlastní vybavení, a to nezávisle na členských státech. Navrhl bych teď před prezentaci přerušit. Dobrá, ano, už jsem vás také chtěl přerušit. Jenom bych dovysvětlil situaci pro kolegy, kteří přišli právě teď. Vysvětlil bych tedy že jsme byli pozváni předsedou parlamentu, abychom se zúčastnili minuty ticha před hemicyklem, a to v 10 hodin. Chceme umožnit všem, aby se zúčastnili této minuty ticha, takže uděláme přestávku v 9.55 a začneme znovu pracovat v 10.10. 10 pane Ledgery, pane, pane Fabrixi, na započatou práci zavážeme v 10.10. 10. Jediné, jediná informace, kterou mám, je, že to shromáždění je před hemicyklem. Žádné další informace nemám, možná víte víc, ale každopádně 10.10 10 zpátky tady budeme pokračovat v práci. Děkuji.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

Okay, colleagues, we're going to resume the... Kolegyně a kolegové, budeme se znovu věnovat tématu Frontex. Máme velmi napilno, vím, že máme mnoho dotazů. Pan Sifat je tu stále mezi námi, ale víme, že máte čas jenom do jedenácti. Nemůžete zůstat? Já jsem měl ještě dokončit svou prezentaci. Potřebuji asi dalších pět minut, jestli mi je můžete dát. Dobrá, nechám to na vás, pane předsedo. Ano, a očekáváme opravdu hodně otázek. Já bych opravdu rád, abyste zůstal, protože skutečně čekám, že mnozí se budou ptát na úlohu komise, takže prosím, zůstaňte, pokud je to možné. Vítám také pana Lečeryho Je pochopitelné, že tu máme mnoho otázek, jde o operacionalizaci Frontexu. Nemáme opravdu času na zbyt, ale zároveň je to velice důležitý bod. Dostane slovo pan Ledgery, poté pan Pabrix, pak budou dotazy a pokud bude čas, bude prostor pro další komentáře. Takže bez dalších odkladů ještě jednou vítám pana Ledgeryho. Vím, že ta organizace dnes dopoledne byla trochu složitá, takže pane Ledgery, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré ráno vám všem, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Mohu potvrdit, jak už bylo většinou komisí, že implementace nového mandátu Frontexu je funkční a postupuje vpřed. Chtěl bych se zmínit o několika prioritách, které byly stanoveny radou a komisí, když mandát Frontexu vstoupil v platnost. Co se týče takových těch půl rychlé reakce a půl technického vybavení, dobrá zpráva je ta, že členské státy identifikovaly až 5 tisíc příslušníků pohraniční či námořní stráže, které se mohou účastnit operace Frontex, což je víc než 1500, ten, který, což je číslo, které je povinné. Nicméně tu jsou ještě nedostatky. A já jsem chtěl říci, že pozitivní je, což bude důležité pro mnoho poslanců, že máme možnost monitorovat navracecí operace takže to navracení je, je plné. Žádalo se 50 členů, máme 47. Co se týče technického vybavení, máme ještě nedostatky, ale jak už zaznělo z komise, nový mandát přichází také s novými rozpočtovými prostředky a to agentuře umožňuje, aby nyní nakoupila své vlastní technické vybavení. Co tím myslíme? Testovali jsme například rámcovou smlouvu prostředků eh, eh, vzdušné ochrany a, a dohledu eh, v Řecku, v Itálii, v Bulharsku a Španělsku se vedlo několik společných akcí. A chceme se poučit z dosavadních zkušeností, abychom mohli zlepšit službu tam, kde je to zapotřebí. Zahajujeme eh, nový projekt s členskými státy, jako Rumunsko, Lotyšsko, které se k tomu prohlásili dobrovolníky. Chceme mít dlouhodobý seznam eh, plavidel, tak abychom měli k dispozici vlastní eh, plavidla v určité kategorii. Což agentuře bude umožňovat tzv. smíšené posádky. Tím míníme posádku složenou z různých národností, z různých eh, e, států EU a Schengenu a také můžeme mít různé profily, například experty, experty na, na eh, námořní dohled, na eh, eh, hledání a záchranu, na rybářství, tedy rybolovné odborné aspekty. To je tedy věc, kterou nyní testujeme. Co se týče dalšího technického vybavení, rád bych se zmínil o vozidlech pro pohraniční stráže a, a také přemýšlíme, jak nakoupit um, novou digitální eh, komunikační technologii Eh, to, co je důležité, je hodnocení eh, zranitelnosti. Eh, plníme lhůty, některé členské státy nám ještě ale neposkytly údaje včas. A zahájili jsme schromažďování těch základních čísel, tak abychom věděli, kolik je lidských zdrojů, kolik je technických zdrojů a tak dále, abychom to měli kategorizované. A na základě těchto základních um, údajů na konci dubna by agentura měla vstoupit v konzultace s členskými státy a vydat tyto údaje. A výkonný ředitel by měl mm, být schopen tedy přednést uh, doporučení členským státům na základě těchto údajů. A to by se mělo stát v květnu. Uspořádáme pilotní e, simulační cvičení do konce roku. Chceme zlepšit metodologii, protože toto je první rok, co toto provádíme ale pokud jde k nějaké krizi, nějaké nalehavé situaci, chceme být eh, připraveni k tomu, abychom mohli použít tento postup. Nicméně ho musíme ještě zdokonalit vzhledem k dosavadním zkušenostem. Co se týče řídícího orgánu, agentury a také poznámek od rady a komise, podařilo se na roce 2016 plnit lépe návrh Eh, bylo to více než 260 letů, což je více než 10 700 eh, nelegálních migrantů, kteří byli navráceni s podporou agentury a zhruba tisíc se vracel z řeckých ostrovů eh, do Turecka na základě dohody mezi Řeckem a Tureckem. Tedy. No a Logistická podpora, další technická podpora se vztahuje také k této návratové podpoře členským státům. Eh, hm, je to například eh, způsob, jak získat eh, dokumenty z těch třetích států, odkud pocházejí tyto nelegální migranti. Potřebujeme poslat další kapacity, zabývat se novými destinacemi, Eh, dohoda s komisí Afghánistánem umožnila zahájit nové návratové destinace. Například. Také rozvíjíme síť informačních technologií, abychom byli schopni využívat různé aplikace ke sdílení aktuálních informací o potřebách, tak aby agentura mohla plánovat a organizovat tyto eh, lety, tedy ty návratové eh, akce, eh, co možná nejlépe. Toto tedy všechno funguje a trojnásobujeme pro toto oddělení, tedy na základě jednání s komisí radou a s naší řídícím orgánem Ohledně dalších aktivit zaměřených na prosazování zákona rád bych poznamenal, že implementujeme pilotní projekt navržený parlamentem zaměřený na vytvoření um, pobřežní stráže. Spolupracujeme eh, s agenturami, jako je Agentura pro eh, námořní bezpečnost a eh, pro rybolov. Ehm, také jsme tady byli schopni použít ehm, eh, rybolovné experty a detekovat a přispívat eh, k čelení některým kriminálním činnostem, detekovat znečištění. A to pak bylo převzato do rukou EMSA a eh, dalších patřičných orgánů. Takže spolupracujeme nejen na té ochraně hranic, ale také na vyhledávání a záchraně, provádí další činnosti v prosazování eh, zákonů. Podařilo se nám zadržet až 80 tun eh, drog eh, při námořních operacích. Takže toto všechno běží, tyto programy fungují. A nyní se snažíme najít nové synergie mezi všemi zúčastněnými agenturami a silami, tak eh, abychom měli eh, vzdušnou kontrolu, tedy kontrolu vzdušných hranic, což se nepodporuje komise. Nicméně my rozvíjíme eh, také využívání satelitních obrázků a získávání informací z satelitu, a to ve spolupráci s dalšími agenturami. Co se týče prosazování zákona na zemi, rozvíjíme náš příspěvek ke spolupráci s policií, s celní zprávou. A také jsme předběžně hovořili s Eurojustem, tak abychom byli schopni implementovat mandát zaměřený na to, abychom si mohli vyměňovat osobní údaje protože nyní jednotlivé agentury mohou sbírat osobní údaje při eh, šetření eh, migrantů a při eh, zjišťování totožnosti a pak je ještě otázka, jak to, jak to propojit, co možná nejlépe, abychom mohli sdílet údaje v boji proti organizovanému zločinu, terorismu. Takže my můžeme předávat informace Europolu a um, vnitrostátním policejním složkám. Nechci hovořit příliš dlouho, ještě bych se rád eh, zmínil o spolupráci s třetími zeměmi. Evropský parlament chce o tom být více informován, jak jsme slyšeli. Takže my rozšiřujeme naši síť eh, eh, našich takových informačních spojek, důstojníků, do Tunisu například. Máme také první takovou spojku v, v Ankaře a e, také uvažujeme o tom i zastoupení v Srbsku a připravujeme mm, také mít e, takovéto osoby v západoevropských zemích, v evropských zemích, například v, v Nigeru jsme o tom jednali, protože agentura uspořádala velké zasedání eh, se, se spravodajskou komunitou africkou. Měl jsem příležitost se setkat také s migranty, kteří byli přezati eh, IOM, ty si mm, to rozmysleli, chtěli se vrátit domů a byli zachráněni v podstatě na poušti na cestě do Libie. A to bylo velice zajímavé eh, se s nimi moci eh, setkat a eh, promluvit si s nimi. Myslím, že z toho zašly úvahy zajímavé pro evropské orgány. Spolupracujeme tedy s, i s dalšími státy, abychom mohli Eh, vyjednat s nimi nějaké eh, pracovní vztahy. Eh, v Tunisku například jsem mohl konstatovat, že je dobře, abychom s nimi spolupracovali, protože oni mají zájem na své vlastní bezpečnosti. Teroristická hrozba je hrozba všude v těchto státech. Také ilegální činnost, pašování zbraní, lidí, drog a, a dalšího e, zboží, které, které se odehrává v afrických zemích a je tedy takto pašováno z Afriky e, do e, Evropy, tak to všechno v našem společném hledáčku. A my tedy eh, bychom si přáli eh, takto rozvíjet eh, celoevropskou politiku vůči těmto státům. Děkuji. Děkuji. Kolegové, pan... Ještě tu máme dalšího kolegu, pana Pabrikse, který by měl promluvit, a pak tu mám velice dlouhý řečnický seznam. Teď vám přečtu řečnický seznam. Mr. Sippel, Mrs. Griesbeck, Mr. Stevens, Mr. Coelho, um, Uh, Mr. Lopez Aguilar, Mr. Kirkos, Mrs. Sargentini, Mrs. Guillaume, uh, Mrs. Spinelli, and Mrs. Keller. That's it. Um, okay. And Mr. Radev. That's, and Mrs. Winberg. Okay, that's it. We close the list. To je všechno. Možná budeme muset zahájit další bod trochu později. Pan Pabrix, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se ušetřit trochu času, abychom mohli položit otázky. V prvé řadě bych chtěla poděkovat Frontexu a všem, kteří v něm působí za velice laskavé přijetí, kterého se nám dostalo, když jsme jako delegace Libe poprvé se mohli seznámit s činností Frontexu po té, co byl eh, v loni na jaře přijat příslušný dokument. Rád bych chtěl ještě jednou zopakovat, že bychom neměli podceňovat důležitost eh, bezpečnosti našich vnějších hranic a z tohoto pohledu se domnívám je maximálně důležité, abychom sledovali průběžně, jak tato agentura pracuje, co potřebuje, co očekává, jak Frontexu můžeme pomoci a také jak můžeme kontrolovat činnost této agentury. Několik stručných témat které bych chtěl zopakovat, respektive ještě znovu zdůraznit. Pan Ležery i zástupce komise nás informovali o tom, jak se dívají na budoucnost, jakého úspěchu bylo dosaženo a jaké tu jsou překážky. V prvé řadě bych chtěl tedy říci, že to je velice pozitivní, že každý den máme celou řadu možných kandidátů z členských států, kteří by mohli pracovat eh, s agenturou. Týká se to také vybavení, to je eh, velice důležité. Lidé musí být příslušným způsobem vzdělání a potřebují příslušné vybavení. To je jedna z otázek, kde možná vnímáme určité slabé stránky. Není tak důležité, kolik kandidátů na příslušná místa máme, ale jde o to, že jsou to ti správní kandidáti na konkrétní místa, protože někdy se to překrývá. Máme kandidáty na stejná místa, ale my jich nepotřebujeme deset na jedno místo. Je třeba, aby to místo bylo řádně obsazeno. A to tež se týká i toho vybavení. Rád bych využil této příležitosti a zdůraznil ještě jednou. Evropský parlament očekává, že členské státy splní své sliby a že budou co nejvíce přispívat, aby se pokryly potřeby této agentury, protože i když bezpečnost vnějších hranic je v kompetenci členských států, potřebujeme, aby tato agentura byla schopná a připravená na pomoc, pokud bude zapotřebí. A to tež se týká zaměstnanců agentury. Jedna z těch věcí, které jsme zjistili v průběhu naší mise ve Varšavě, bylo zjištění, že se stále ještě vede diskuze v Bruselu o takzvaném korekčním koeficientu. Víme, že je srovnatelně velice nízký u této agentury ve srovnání s jinými evropskými institucemi a já bych chtěl eh, říct, že třeba to opravit, protože je opravdu překážkou pro získání správného eh, počtu osob pro tuto misi. Co se týče to korekčního koeficientu, tak vím, že je velice obtížné předložit správný návrh, aby to odpovídalo představám eh, všech, ale my přece nemůžeme eh, to eh, se porovnávat s Varšavou a brát se jako referenční měřítko. Je třeba, abychom pomohli, aby se přijímala správná rozhodnutí, a by naše rozhodnutí nebránilo v činnosti agentur v budoucnosti. Během mise jsme získali velice dobré informace, také v písemné podobě. Tady eh, je to jeden příklad, ale k dispozici je celá řada dalších informací. A dále bych chtěl říci, že je tedy důležitá dobrá možnost výměny informací. Když jsme tedy přijali ten eh, původní dokument, pracovní plán agentury, tak je velice dobré mít dobrou včasnou výměnu informací, také včetně důvěrných informací. To je nesmírně důležité, aby poslanci, kteří se zabývají činností, která nějak souvisí s bezpečností, bezpečností hranic, aby eh, mohli sdílet tyto informace. Eh, myslím, že eh, se snažíme pomáhat agentuře. Já se budu zase opakovat. Bezpečnost vnějších hranic je naší společnou záležitostí a je to v současnosti jedna z největších priorit v Evropské unii. Pane Ležéry, jsme připraveni vám pomáhat. Těšíme se na dobrou spolupráci mezi eh, eh, parlamentem, naším výborem a vaší agenturou. Hodně štěstí. A ještě poslední věc. Těší mě ta možnost, jak jsme se dozvěděli, že agentura eh, uzavře dohodu s Polskem ohledně sídla, protože to je dobrým příslibem do budoucna, aby agentura mohla efektivně pracovat. Tedy tolik na závěr. Děkuji, děkuji, pane Pabrixi. Kolegové, je mi velice líto, máme velice málo času, budeme mít tedy další eh, výměnu eh, informací, takže máte, prosím, jednu minutu na otázky a na připomínky, pan Niedermüller, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Ležery, že jste se sem dostavil. Já mám eh, relativně krátké otázky. V prvé řadě eh, při návštěvě eh, sídla Frontexu minulý měsíc jsem byl trochu překvapen, jak základní úředníci pro, kteří se zabývají základními eh, právy, mají málo eh, prostředků. To je přece instituce, která se týká těch eh, pracovníků a to pro základní práva to moc dobře nefunguje. Jaká je situace ve vaší instituci? To je první otázka. Druhá otázka. V uplynulých dnech a týdnech jsme slyšeli hodně zpráv, že dochází eh, k fyzickému zneužívání a násilí páchaného na migrantech. Jeden eh, maďarský eh, dokument konstatuje, že Frontex žádné takovéto poznatky nemá, že by docházelo k násilí na hranicích. Chtěl bych v této souvislosti položit otázku. Děkuji, děkuji, že dodržujete čas a teď Natalie Griesbeck. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Jen velice stručně. Jménem naší frakce chci v prvé řadě poděkovat za prezentaci pana Ledgeryho. Bylo to velmi konkrétní, velmi obsažné. Po pouhých několika měsících zprovoznění agentury navíc byl zaznamenán určitý pokrok. Děkuji všem týmům. Je potřeba respektovat mandát agentury, ale také postupovat v evropském duchu. Ta agentura představuje evropský nástroj. Důležité je eh, využít týmu, abychom chránili šengenský systém a evropské občany. Chci tedy za to velmi poděkovat. Je tu mnoho důležitých prvků, které jste připomněl je tu k dispozici 1500 eh, příslušníků pohraniční pobřežní stráže, máme tu pilotní projekty, vazby s jinými agenturami, ale abych to opravdu zestručnila, zhrnu svou otázku do dvou aspektů. Jednak mluvil jste v závěru vaší prezentace o ujednáních se třetími zeměmi. Takže bych ráda, ráda věděla, jestli máte na mysli dohodu s Libií, EU a Libie, nebo o co přesně jde. Ano, táhne se tím teroristická hrozba, obchodování s lidmi, drogy, ale jaký je přesně obsah těch ujednání? Rádi bychom to věděli, opravdu to potřebujeme vědět, protože občané velmi pozorně sledují to, co se děje v Evropě. A druhá otázka navazuje na otázku kolegy. Jde o ochranu základních práv. Právě tento týden jsem slyšela, jak to konkrétně vypadá na řeckých ostrovech po dohodě s Tureckem. Dostala jsem informace o tom, že migranti a uprchlíci, kteří přicházejí, eh, jsou přesouváni do jakýchsi hal a dokonce klecí. Takže účastní se toho Frontex? Děkuji, Natalie. Připomínám, že máme velmi málo času, řečnická doba je jedna minuta. Je to skutečně nezvyklá situace a za tu se velmi omlouvám. Teď prosím Birgit Cipl. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte drobné prohlášení. Komise dnes dopoledne řekla, že jsme byli velmi rychlí při přípravě nového nařízení. A to je pravda, ale z osobního pohledu Nevidím, že by členské státy byly stejně tak rychlé při naplňování, uvádění do praxe. Zdá se, že to podepsali, ale zdráhají se poskytnout technické vybavení, trvá jim to. O čem tedy mluvíme? Bylo nám řečeno, potřebujeme novou právní úpravu, musíme si pospíšit, ale pak se nic neděje v praxi. To je směšné, v tom bychom neměli pokračovat. Pokud je pravda to, co říkají členské státy, že jsou samozřejmě ochotní chránit lidi uprchající před válkou a mučením, ale chtějí mít určitou kontrolu tak o to víc měli být připraveni naplňovat požadavky v momentu podepsání právního aktu. Něco je tu špatně, to musíme kritizovat. Stručně k návratům. Ráda bych věděla jednu věc. Ano, návraty musí být součástí naší asilové politiky, ale kam ty lidi vracíme? kam je vracíte? Máme i nějaké dohody o spolupráci se zeměmi původu, nebo vracíme lidi do jiných třetích zemí s tím sdělením, že my uprchlíky nezvládáme, ale možná Libie nebo ostatní mohou? To je skutečně velice smutné sdělení z mého pohledu, takže poprosím o detaily. Děkuji, prosím, pan Koaliu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik připomínek. V prvé řadě gratuluji komisi za kvalitní argumentaci a také děkuji za poskytnuté údaje. Chci poděkovat také panu Ledgerimu za způsob, jakým vede agenturu. A teď ještě pár připomínek. V prvé řadě je tu otázka nedostatečného zapojení členských států nectí své závazky. Takže co můžeme dělat my v Evropském parlamentu? Jak vám můžeme nejlépe na pomoci v této situaci? Zdá se, že tu byly nedostatky v právním rámci, takže co přesně máme udělat, aby byly poskytnuty dostatečné lidské zdroje? Dále analýza zranitelnosti. Myslím, že nám tu chybí informace. Třeba Portugalsko bylo kritizováno za to, že neposkytuje informace. A kde přesně je ta chyba v systému, co se týče poskytování informací? Co musíme napravit, abychom opravdu mohli řešit ta posouzení zranitelnosti? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dva řečníci hovořili už přede mnou a já chci hlavně velmi poděkovat panu Lečerimu. Je příjemné slyšet, že došlo k pokroku, ale je pravda, že některé členské státy se ještě nechopili své odpovědnosti, takže stále ještě nemůžeme hovořit o plné funkčnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Chci také apelovat na členy. Teď je ta doba, kdy je třeba nést odpovědnost. Mám ještě dvě stručné otázky na pana Ledgeryho. Jakou úlohu sehrává nyní pohraniční a pobřežní stráž u návratových operací? Když se podíváme na Itálii a Řecko, když odmítnou žádosti, jak potom konkrétně probíhá ten proces? A jak to vypadá s misí EUNAV? Děkuji. Další řečník. Děkuji. Pan Lečery řekl, že nevládní organizace vlastně pomáhají převaděčům v Libii. Víte, že 40 záchranných a navratových operací u pobřeží Libie provádí právě plavidla nevládních organizací, protože tam nikdo jiný není? Druhá otázka. Situace v Maďarsku. Vysvětlil to Peter. Jak zajistíte, že se pracovníci Frontexu nezapojí do porušování lidských práv, ať už přímo nebo nepřímo? Dále je ještě v mandátu Frontexu ta doložka že u porušení lidských práv, které je trvalé, by operace by měla být ukončena nebo přerušena? Uvažujete o ukončení nebo přerušení operace v Maďarsku? Děkuji. Pan López Aguilar, minuta. Děkuji, pane Ležery. Takže mám minutu. Děkuji, že jste mezi námi. Děkuji za veškeré informace. Děkuji za ochotu diskutovat s výborem Libe. Mnozí z nás tady sledují vývoj krok za krokem. Sledujeme poslední vývoj od vstupu v platnost nového nařízení a také sledujeme vývoj Evropské pohraniční pobřežní stráže, včetně vyslání mnoha příslušníků pobřežní stráže. Ale mnozí jsme zároveň znepokojeni informačním deficitem, který tu zažíváme ve výboru Libe, který zažíváme v celém parlamentu. Chybí nám informace. Máme problém komunikovat s veřejností a v každé debatě, kdy řešíme tuto problematiku v Evropském parlamentu, slyšíme náznaky, že agentura nechá lidi utopit se na moři nebo že provádí kriminální politiku. To slyšíme od tzv. radikálních skupin tady v tomto parlamentu, takže se ptám, jak to vypadá s posílením odpovědnosti a informování o pravé povaze agentury, zejména pokud jde o vymáhání, eh, tedy posílení úlohy úředníka pro základní práva, který má přece takovéto informace uvést na pravou míru a dát veřejnosti na vědomí, že úkolem agentury je zachraňovat lidské životy na té, v té křehké oblasti vnějších hranic a ne právě naopak, což často, často slyšíme. Ano, děkuji vám. Prosím, pan Kirkos. Děkuji za slovo. Pane Ledgeri, navážu na kolegyni paní Sipel. EASO je fiasko. Stále ještě čekáme na zpracování některých žádostí o azyl. Slyšeli jsme od vás, že členské státy poskytují údaje pozdě a pilotní projekt začne v květnu. Chci při zároveň připomenout, že v Turecku se chystá referendum. To je významný milník, který by mohl ovlivnit migrační toky. V říjnu nám bylo řečeno, že systém v Egejském moři skolaboval, protože nebyl předvídán nárůst uprchlických toků. Také se obracím na paní Krisbeck. Kdykoliv budete chtít, podíváme se do Řecka. Uprchlíky nedáváme do klecí. To není pravda. Děkuji, paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych lépe pochopila návratové operace Frontexu. Z mého pohledu proběhly návratové operace do Afghánistánu, ale především ze členských států. Jaké typy návratů máte nyní na starosti a jak provádíte kontroly osob, které navracíte? Členské státy se rozhodnou udělit nebo neudělit azyl, ale když spolupracujete v oblasti návratů, jak kontrolujete, které osoby jsou navraceny a jaké mají právo na odvolání, opravný prostředek? V severní Africe a Libii se toho děje hodně. Členské státy tam přispívají k výcviku pobřežní a pohraniční stráže, takže máte i vy tam nějakou úlohu, jste zapojeni do výcviku v, Li- v Libii nebo v jiných severoafrických zemích? A jak si ověřujete situaci u uprchlíků nebo migrantů, s nimiž se setkáte. Mám konkrétně na mysli Eritrejce a problémy lidských práv. Děkuji, paní Guillaume. Děkuji. Navážu na otázky, které položila Birgit Zippel. Jde o kapacity, jednak hmotné a jednak otázka lidských zdrojů. Chci se zeptat, jestli jsou tu nějaké nedostatky v tom, co poskytují členské státy. Můžete to trochu rozvést, i když jsme už od vás něco v tomto smyslu slyšeli, dostali jsme nějaké dokumenty, ale to velmi čerstvě. Pak druhá otázka k návratům, jak o tom mluvila Judith. Já opravdu mám občas dojem, že je tu trochu cestovní kancelář, ty cesty do Afganistánu. Ano, samozřejmě je to jiné, ale Můžete prosím rozvést tu otázku, jaký typ osob to je, jaké počty? Od té doby, co nařízení vstoupilo v platnost, četla jsem, že Frontex uspořádal 79 operací, to je víc než v roce 2015, takže určitě je to velká změna. Můžete to prosím trošku rozvést? A ještě poslední věc. Zdá se, že mezi stížnostmi, eh, které byly předloženy, dvě byly považovány za nepřijatelné úředníkem pro lidská práva. Takže prosím, můžete to trochu rozvést? Děkuji. Děkuji, paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji doktoru Ledgerimu. Mám dotaz. Něco mi totiž v té zprávě není jasné a mám s tím trochu starost. je 161 strana 32. Nevládní organizace jsou tu chápány nebo definovány jako pull factor, jako faktor, který způsobuje schromažďování migrantů. A operace eh, hledání a záchrany takto neúmyslně prý pomáhá obchodníkům eh, s lidmi a jejich a pašerákům. Já se chci ptát, eh, jak vypadají eh, výsledky z jednotlivých členských států, protože myslím, že v Katánii eh, prokuratura se tím zabývá a lékaři bez hranic byli v Belgii obviněni z něčeho podobného. Paní Winberg. Děkuji. Děkuji také panu Ležerimu. Máme více zdrojů pro Frontex, více lidských zdrojů pro Frontex. 40 Eh, těchto osob pomáhá lidem eh, u libijských břehů, jak jsem tedy slyšela. A eh, jsme stále blíže tedy libijským břehům a tam sbíráme uprchlíky, migranty z moře. A jak to vypadá s operací proti pašerákům? jsem slyšela, četla, že to je kritizováno už. Co dělá Frontex, aby tuto situaci řešil? Protože eh, pašeráci z toho údajně vycházejí beztrestní. My tedy máme posílit naši pomoc libijské eh, pohraniční stráži, ale jaký cíl tedy sleduje Frontex? Děkuji, pane předsedo, říká pan Radev Paraličery. Je zjevné z toho, co jste řekl, že země na vnější hranici EU mají mít technickou další e, podporu od jiných e, členských e, států, protože zásadní chránit hranice vnější, ale Bulharsko, eh, Itálie, Řecko to nezvládnou eh, sami. Jaká opatření tedy chcete přijmout, abyste zajistil, že budou takto pomáhat eh, jak experty, tak vybavením těmto členským státům, kteří jsou na vnější hranici? A je tu hrozba pro EU, že 15 tisíc migrantů eh, bude eh, moci přejít do Bulharska, že teď nebude eh, chráněna hranice mezi Tureckem a Bulharskem. Co se děje, abychom mohli pomoci na to hranici? Jak zajistíme, že Turecko bude plnit dohody? Děkuji. Děkuji, vrátím slovo komisi a výkonným ředitelům. Pár otázek bylo na komisi. Můžete prosím na ně stručně odpovědět. A posléze bude hovořit pan výkonný ředitel. Pane Sifrde, můžete prosím odpovědět? První e, otázka se týkala paní e, Sipel, to je vybavení od členských států. Za strany komise vidíme, že tu jsou snahy eh, poskytnout eh, vybavení jak eh, těm silám rychlé reakce, tak při operacích Frontexu. Helikoptéry například ve velkém počtu mít, to je výzva, kterou řešíme. Potom další otázka se vztahovala k Turecku, dohody s Tureckem konkrétně a také za komisi. Eh, máme za to, že ta dohoda v podstatě zatím eh, funguje. Uvidíme do budoucnosti, víme, že to je velice politická záležitost, ale pro tuto chvíli funguje. To je velice frustrující, že na vás je tolik intenzivních eh, dotazů, ale prosím, více než pár minut na to nemůžete mít. Zkuste odpovědět v 6 minutách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také poslancům za jejich dotazy. Začnu otázkou základních práv. Především, jak se dívám na úlohu eh, Frontexu. Všechny agentury jsou součástí legislativy EU, nebo tedy respektují, mohl bych i říci, Evropskou ústavu, protože eh, eh, charta základních práv eh, ničím takovým byla. A o 2,5 jsme měli posilný personál úřadu pro základní práva, což pomohlo, ale samozřejmě na základě potřeb bude v následujících měsících či letech docházet k dalšímu navýšení personálu na základě eh, potřeb. Konkrétní otázka se vztahovala k Maďarsku a Řecku. V Maďarsku při operacích Frontexu v jejich průběhu jsme nebyli svědky porušování základních práv. Takovéto zprávy nemáme. Mnozí z vás a nevládní organizace si um, o nich hovoří. Já jsem rozhodl, že nebudeme končit eh, tuto operaci v Maďarsku, ale že minimalizujeme počet pobřež, eh, po, pohraniční stráže. Proč? Protože potřebujeme tam zachovat přítomnost, pro, zejména pro citlivé situace, které tam mohou vzniknout. Takže být tam zcela nepřítomní by v podstatě nepomohlo. Nepomohlo by to ani k vyřešení těch obav, které jste vyslovili, ale na druhé straně, a to mi dává příležitost odpovědět na další dotazy, my máme určité potřeby také na eh, hranici mezi Bulharskem a Tureckem. Takže eh, jsme se přesměrovali z operací, řekněme, ve střední Evropě na eh, oblast mezi Bulharskem a Tureckem. Co se týče Řecka a migrantů na ostrovech, několikrát jsme byli o tom informování a vyjadřili se místním orgánům naše obavy. Že tu jsou humanitární problémy v takovýchto situacích eh, po té, co se těto migranti vylodili. Agentura se neúčastní eh, práce eh, v těchto centrech ale několikrát jsem hovořil se zástupci tamních eh, agentur a organizací a ti vyjádřili takovéto obavy. Co se týče eh, pracovního uspořádání či vztahu se třetími zeměmi, eh, nemluvíme o mezinárodních dohodách, protože to je něco formálního. My hovoříme o implementačních opatřeních. A tady jsou součástí rozsáhlé dohody mezi EU a e, třetími státy v rámci zahraniční politiky. Když jsem navštívil africké země jako Niger, a taky jsme diskutovali například s Egyptem, se Senegalem, bylo zjevné, že oni také mají své potřeby, a e, neměli e, bychom to brát tak, že můžeme mít nějaké univerzální řešení pro všechny. A zabývali jsme se e, společnými zájmy. Například Niger potřebuje si vyměňovat informace, dalo by se říct, zpravodajské poznatky o bezpečnostních hrozbách. A, hroz... a když mluvím o takovýchto hrozbách, tak to není přímo migrace jako taková, ale spíše to, že obchodování s lidmi je trestná činnost, která zatím stojí a může také souviset s jinými činnostmi, jako je terorismus. Takže toto je tedy naše perspektiva vůči eh, africkým zemím a musíme se zabývat tím, jak toto začlenit do našich pracovních eh, ustanovení s tímto třetími státy. Co se týče členských zemí a implementace nového mandátu, ano, je to zásadní věc. Mnohé členské státy mají určité eh, potíže, či čeli výzvám na vnitrostátní úrovni. Většina více než 25 členských států přispívá pravidelně k našim operacím různými eh, prostředky. A je pravda, že technické vybavení eh, někdy není dostatečné, často není dostatečné a proto teď přemýšlíme, jak lépe implementovat ten nový mandát agentury, abychom eh, mohli mít své vlastní vybavení. Ale je jasné, že členské státy někdy mají potíže vše plnit včas, protože to tempo je velice živé a musíme postupovat vyváženě, abychom současně zohlednili jak potřebnou e, rychlost, tak i e, e, ten pomalejší proud. Ale chceme především mít všechny na palubě a plnit mandát co možná nejdříve a nejlépe. Například, abychom byli schopni rychle zhodnotit situaci a fungovat na, vnitř, na vnějších hranicích. A pak e, jde o to, abychom byli schopni vykonat rychlou reakci nebo rychlý zásah. V dubnu nebo v květnu bychom měli e, také vydat doporučení členským státům. Co se týče navracení, členským státům jsou poskytovány nové služby. Není to cestovní agentura, a nebyl bych rád, kdyby z Frontexu se stala cestovní agentura, musím říci, že některé členské státy se na to tak mohou dívat. Ale, ale přidaná hodnota nespočívá v tom. Jde totiž že, o to, že implementujeme dohody o e, readmisi s třetími zeměmi a musíme také být schopni identifikovat migranty to jsou ekonomičtí migranti, které posíláme zpět a od prvního eh, pohovoru je rozhodující, abychom byli schopni eh, rozlišit ty, kdo potřebují ochranu a ty potom nasměrovat na asilové orgány. Máme vztahy také a, a máme kontakt s Ehm, s agenturou pro azyl a také s operačními složkami. Ti další jsou pak ekonomičtí migranti. A když nesplňují legální požadavky k pobytu, tak je eh, zapotřebí je eh, navrátit. Kolegové, říká pan předseda, Eh, pro všechny, kdo přicházíte do sálu, chci vás upozornit, že tady vedeme rozpravu a prosím, zachovejte tedy ticho. Rozhodnutí o eh, tom návratu, to jsou rozhodnutí jednotlivých členských států. My potom provádíme ty návratové operace tak, abychom zajistili, že základní práva budou plněna. Máme monitorování návratových operací, Zajišťujeme to, aby tam byla například zdravotní služba pro navrátilce. Zlepšujeme školení eh, těch eh, eh, osob, které vykonávají dohled a Eh, nad, nad těmito eh, navrátilci, aby všechna práva byla respektována. Vy, my víme, že některé nevládní organizace a také máme určité komunikační kanály k určitým eh, nevládním organizacím, s některými jsme se setkali, setkávám se s nimi i často, denně a oni spolupracují s Frontexem a s dalšími. Ale upozorňujeme na to, že po letě 2016 došlo k tomu, že některé neidentifikované skupiny začaly prohlašovat, že jsou nevládní agentury nebo nevládní organizace a že eh, a v podstatě je pozbuzovali k trestní činnosti. Eh, to není žádné tajemství, já už jsem o tom hovořil poslední dva roky. Musíme eh, působovat, eh, působit vyváženě tak, abychom na jedné straně chránili životy a na druhé musíme prosazovat zákon. Musíme totiž také zajistit, že mm, kriminální organizace v Líbii například nemůžou zneužívat situaci, protože migranti se, se stávají takto jejich eh, obětmi. Já jsem takto hovořil s imigranty a zjistil jsem, že někteří skutečně takto jsou oběťmi, protože oni se vraceli například z Libie do Tuniska, chtěli se teď vrátit domů. A co jsem od nich slyšel, bylo, že hledali nějaké řešení. Chtěli být sociálně a ekonomicky reintegrováni do svých komunit. A to je širší téma než se zabývá Frontex. To je otázka pro Evropskou unii jako takovou. A e, to je také zapotřebí zohlednit v souvislosti s hledáním nebo spátracími a záchrannými operacemi jak na moři, tak na poušti. Tím myslím, že jsem pokryl všechny dotazy ale jsem k dispozici pro další. Um, Děkuji um, mnohokrát. Ještě dám slovo panu Pabriksovi. Paní Trion. Eh, ano, ještě k těm stížnostem v rámci mechanismu podávání stížností. Jedna stížnost byla uznána úředníkem pro základní práva jako způsobila. Šlo o situaci syrské rodiny. Samozřejmě nechci tady jmenovat, odhalit osobní údaje, ale každopádně jde o syrskou rodinu, která eh, byla navrácena do Turecka z řeckých ostrovů v rámci deklarace EU Turecko. pokud jde o ty další případy, které taky byly označeny za nespůsobilé úředníkem pro základní práva, úředník pro základní práva nezávisle přeskoumává doklady a možná právě ona by vám měla vysvětlit, proč dané stížnosti nebyly považovány za způsobilé. Preferred. Děkuji mnohokrát a proto jsem si přál ještě doplňující vysvětlení a prostor pro reakce. Pan Pabrix a členové této únorové mise mohli vystoupit alespoň v omezeném časovém prostoru. My se k tomu ještě vrátíme. Pane Pabrixi, můžete se k tomu ještě rychle vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Ještě jeden doplněk a závěr. Co se týče těch otázek, které se také týkaly činnosti členských států, aby poskytovali řádné vybavení a pracovníky. Já se domnívám, že členské státy dělají, co je v jejich silách, ale my bychom si tu přáli ještě větší rychlost a tak eh, bych navrhoval, abychom eh, lépe vynakládali prostředky. To je zatím poměrně eh, špatné. Některé země nemají dostatek eh, prostředků a nemohou zareagovat v potřebném čase a to nám také ukázalo, že potřebujeme mít trvalou bázi pro výměnu informací mezi parlamentem a agenturou tak mnohem lépe pochopíme, co se odehrává a budeme klást správné otázky, na které dostaneme správné odpovědi. Děkuji, pane Lečery, za tuto možnost klást otázky a získat odpovědi. Já se těším na další informace, protože bezpečnost je společnou věcí a bude v nejbližší budoucnosti prioritou číslo jedna pro EU. Děkuji mnohokrát. E, přijali jsme tedy zprávu o e, misi a také kolegům děkuji za disciplinovaný postup. Přejdeme k bodu pět. Pokud se všichni usadili, můžeme přejít k bodu pět. Počkáme, aby se řečníci usadili na, u předsednictva. Možná potřebujeme minutku, než se řečníci přesunou sem dopředu. Ils sont où les Suisses Vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že vás mohu přivítat při této výměně názorů ohledně demokracie a spravedlnosti a posledního vývoje v Rumunsku. Myslete prosím na to, že se slyšení bude vysílat na webu a příspěvky budou zaznamenávány takže se zúčastní kamerový tým během naší výměny názorů. Po nedávném rozhodnutí na plenárním zasedání 1. února 2017 koordinátoři politických skupin našeho eh, výboru rozhodli při své schůzi 13. února, že přijmou první krok ve výměně názoru k této otázce na půdě výboru Libe. Při schůzi 13. března byro schválilo záměr uskutečnit tuto výměnu názorů s pozvanými experty. Chtěl bych zdůraznit, že eh, koordinátoři schválili seznam vystupujících a také pořad jednání této eh, výměny eh, názorů podle písemného postupu 15. března dám slovo eh, našim řečníkům na 8 až 10 minut. Prosím, abyste dodrželi stanovený čas a aby to bylo spravedlivé. Musí se každý tedy držet stanoveného času. Bude to maximálně 8 až 10 minut a eh, potom otevřeme rozpravu. Na začátku bych chtěl říci, že celé to slyšení má trvat asi hodinu a půl, takže zohledněte to, prosím, při eh, svých přísvědcích. Nejprve dostanou slovo koordinátoři. Eh, naším prvním řečníkem je pan Tudorel Toader, minister spravedlnosti Rumunska a má k dispozici 10 minut. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Abych zahájil své vystoupení, dovolte mi, abych svým jménem a jménem rumunské vlády vyjádřil svou hlubokou soustrast s oběťmi teroristických úroků loňského roku. Myslíme na oběti jejich rodiny, jejich známé. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi opravdu velkou ctí, že se mi dostalo pozvání do Evropského parlamentu. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit dnešní debaty. Chci poděkovat organizátorům tohoto slyšení. Než se dostanu k jádru věci, dovolte mi doplnit pár nezbytných upřesnění. Jsem ministrem spravedlnosti Rumunska, nicméně jsem ve funkci teprve měsíc. Nikdy jsem nebyl členem politické strany a ani dnes tomu tak není. Ale mám za sebou 31 let zkušeností ze soudnictví. Byl jsem advokátem, byl jsem státním zástupcem, byl jsem soudcem Rumunského ústavního soudu. Jsem také plným členem Benátské komise, jakožto zástupce Rumunska. Zároveň na akademické rovině mám 27 let pedagogických zkušeností. Prošel jsem všemi stupni akademické hierarchie, od asistenta až po profesora a v současnosti jsem rektorem univerzity v Jasi. To je první univerzita, která v Rumunsku vznikla po roce 1858. To jsou tedy mé profesní a odborné zkušenosti. A právě z toho důvodu jsem byl také jmenován ministrem spravedlnosti. Tady v čase, který mi byl udělen, stejně jako vždy ve svých činnostech, chci korektně a čestně nastínit situaci v Rumunsku z úhlu pohledu spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že je potřeba rumunský justiční systém jaksi spravedlivě a čestně zrentgenovat, protože tak bude možné pochopit, co jsme udělali a co musíme udělat, abychom posílili normy v ochraně práv a abychom dostali označení právního státu. Stručně řečeno, zaznamenal jsem některé problémy a o každém z nich bychom mohli dlouze debatovat. Ale abych to zhrnul, představím několik následujících myšlenek. Rumunská legislativa se soustavně vyvíjí. Prochází dynamickým procesem, který je nezvratný. i když v té právní úpravě jsme narazili na různé momenty, které mohly být překážkami, určité zádrhele, i tak je ten vývoj nezvratný. Ta dynamika je setrvalá. Zároveň bohužel zažíváme jakousi legislativní inflaci a to je osobní názor. Máme příliš zákonů, je těžké se v nich zorientovat, vykládat je, prosazovat je. A tady hovořím o právnících. Natož pak o občanech, kteří to právo musí potom respektovat. Naše soudní praxe není unitární, ale máme nápravná opatření. Máme, vysok, máme vyšší soudy, které se vyjadřují k odvoláním, máme vyšší soudy, které vydávají předběžná rozhodnutí, máme ústavní soud, který se vyjadřuje k výkladu a účelem toho všeho je zajistit jednotný přístup v soudnictví. Stejně jako všechny státy máme ústavní soud, i když v některých státech je to nejvyšší soud, který se vyjadřuje k ústavnosti zákonů. V takových situacích je třeba v zákoně odhalit vše, co je v rozporu s ústavou, tak, abychom daný zákon uvedli opět do souladu s ústavou. A v takovýchto případech máme ještě určitá rozhodnutí, která nebyla přenesena do legislativy. Čili soud již rozhodl, ale zákonodárce ještě legislativu nepřizpůsobil. Někdy vznikají návrhy zákona, které byly zamítnuty, ale nebyly dotaženy. Jako ministr jsem vytvořil návrh zákona, jehož cílem je veškerou legislativu uspůsobit rozhodnutím ústavního soudu tento návrh ještě nevstoupil do praxe. Také jsme připravili návrh zákona k transpozici směrnic, které ještě transponovány nebyly. Samozřejmě je tu také prostor pro úvahu, který má zákonodárce. V našich věznicích je 27 231. 234. 27 234. a čelíme nepříjemné vidině, že k tomu rozhodne Evropský soud pro lidská práva. Očekáváme, že Rumunsko bude odsouzeno za to, že nerespektuje podmínky odnětí svobody. Připravili jsme návrh zákona k možnosti omilostnění. Včera jsem byl v parlamentu a Požádal jsem o odložení diskuze k tomuto návrhu zákona, aby vláda mohla situaci dohnat doplňkovými opatřeními. Potřebujeme doplňková opatření, protože omilostnění není všelék. Nemůže do budoucna vyřešit přelidnění věznic. A soudní komise, justiční, justiční výbor našeho parlamentu souhlasil s odložením debaty, jak jsem o to požádal. Dále jsme zahájili nezbytné kroky v rámci mechanismu spolupráce a ověřování. Je pro nás důležité, aby abychom odpovídali podmínkám, které po nás žádá tento mechanismus. Je pravda, že tento mechanismus nám nestanoví objektivní podmínky. Některé podmínky stanoví cíle, které se vyvíjí. My těchto cílů musíme ovšem dosáhnout, aby tento mechanismus mohl být ukončen. Rád odpovím na vaše otázky. Jakožto minister spravedlnosti vám ale mohu říct, že jsem se obrátil na různé orgány státní moci a požádal jsem je, aby respektovali své ústavní výsady. Výstavba právního státu je velmi dobrá, ale je potřeba ji dobře znát a respektovat. Pokud se to dít nebude, orgány státní moci mohou překročit meze, které jim stanoví ústava. A mohou tím narušit působiště jiných orgánů státní moci a to už se v minulosti stalo. Děje se to. To je také hlavní důvod, proč jsem dnes zde. Byl to případ slavného výnosu 13 z ledna 2017, z 31. ledna 2017. Vláda ho schválila, pak ho zrušila, parlament ho odmítl tak abychom přesvědčili občany, že tento výnos neplatí a nemůže být jaksi znovu vzkříšen rozhodnutím o nerespektování ústavy. Tedy tento mimořádný výnos 13 byl zamítnut. Původně se tento výnos vyjadřoval k problémům a obsahoval problémy týkající se procesu. Je pravda, že tento výnos byl přijat pozdě v noci, je to pravda a není to běžný postup. Ale vláda mohla umožnit vstup tohoto výnosu v platnost ten, kdy byl zveřejněn v úředním věstníku. Stalo se tak ale deset dní předem. Takže já jsem spíše podezíral špatný, legislat, špatný legislativní postup. Podle mě nebylo záměrem, že se jednalo pozdě v noci. Tento výnos vyvolal prudkou reakci občanské společnosti a vedl ještě k něčemu dalšímu, mnohem zásadnějšímu, když tu hovoříme o vývoji právního státu. Národní protikorupční orgán vyslechl ministry, kteří se účastnili přijetí tohoto výnosu. Předseda Senátu se domnívá, že Národní protikorupční orgán tím ovšem zasáhl do kompetencí jiného orgánu. A vše se dostalo před ústavní soud aby bylo zjištěno, jestli ten výnos přijatý poměrně nešikovně a způsobil právní konflikt, znamená, že státní zastupitelství zasáhlo do kompetencí vlády. Dospěl, soud dospěl k rozhodnutí, které se mi velmi líbí. Je to principiální otázka. Běžný zákonodárce má možnost posoudit, zda je žádoucí zrušit právní akt, ale nemá kompetenci stíhat ministry, kteří mají svobodu rozhodnout, kdy a jak přijmout nějaký prostý výnos nebo mimořádný výnos. Svým rozhodnutím soud konstatoval, že tu došlo k právnímu střetu. Nejde o existenci toho konfliktu, ale o to rozhodnutí, které je judikaturou a precedentem do budoucna. Pokud pan předseda dovolí, doplním ještě jednu větu. To, že každý orgán musí dobře znát své ústavní limity. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Dále vystoupí pan Liviu Avram, zástupce šéf-redaktora ADVRu. Třetí spis... Uh, Eh, Doamnelor și domnilor, am să vă povestesc criza ordonată. Dámy a pánové, chtěl bych eh, hovořit o tom, jak vypadala ta krize, jaký prožíval občan. Teď se podíváme do naší eh, peněženky. Každou, každou chvíli něco platím a mm, pokud když platím, tak ty peníze z části jdou Eh, do státní kasy. Komu dávám ty peníze? Parlamentu, vládě, naší obci, obecním úřadu, eh, státu prostě. Proč to dělám? Protože mě k tomu vede zákon rozhodnutý vládou a věřím, že eh, ty peníze pak nejdou do soukromé kapsy nějakého člověka, ale na zprávu věcí veřejných. A proto já jim tedy tyto peníze takto eh, poskytuji a kdyby došlo k nějakému nesprávnému použití těch prostředků, tak by to měla být eh, tato spravedlnost a tato spravedlnost zasáhne. Eh, pokud dojde ke zneužívání pravomoci, k úplatkům a, a podobně, Eh, k tomu máme trestní zákonník, ať už by se jednalo tedy o střed zájmu, o nějaké ovlivňování, o nedbalost a tak dále. Já své peníze eh, nenechám eh, jen tak společně další občané takto poskytují své peníze státu. Nicméně před dvěma měsíci v noci se stalo, eh, že prostřednictvím eh, eh, naléhavě přijatého právního aktu, takového dekretu, se změnily věci ohledně ohledně tohoto využívání peněz, takže zneužívání pravomoci, střed zájmů a nedbalost zmizely z možných trestních situací tak já se ptám, jak je možné, že na jedné straně já jsem poplatník daňový a zákonem jsem nucen k tomu, abych poskytoval peníze do státního rozpočtu a na druhé straně vznikne zákon, eh, který eh, schovývavě eh, po, pohlíží na ty, kdo mohou ty peníze nesprávně používat. Samozřejmě, že před čtyřmi měsíci jsme měli e, volby, mohli jsme se tedy vyjádřit a při té předvolební kampani se, se samozřejmě hovořilo o všem možném, ale nikdy se nemluvilo o tom, že by mělo dojít k podobné změně v našem právu, dokonce v trestním právu. A já opravdu nechápu, že ti, kdo žádali naše hlasy, e, to mohli opomenout. Prostě měli nějaký skrytý program a když vyhráli volby, tak po volbách eh, připravili takovouto právní změnu. Každá oběť, která zde je, nemá možnost se vyhnout takovéto pasti. Ta past byla mm, předem připravená jako celá lavina různých eh, alternativ a příležitostí, eh, které poskytují jakousi pseudo, eh, jakési pseudo vysvětlení. Já se prostě tam, proč jste to udělali a jediná odpověď, kterou jsme dostali, je, protože tímto způsobem si to přála vláda. A další otázka. Jeden ministr toto zopakoval na tiskové eh, konferenci. Totiž, eh, a jak máme tedy zůstat eh, klidní a zůstat doma, nevycházet na ulici? A proto mnozí občané jako daňoví poplatníci se změnili v demonstranty. A Teď vám to vyprávím skutečně velice v kostce, jak těch pět rozhodnutí, k nímž došlo eh, na ústavním eh, dvoře. Protože ústavní eh, dvůr, ústavní soud se, se vyjádřil k tomu pozitivně. My jsme my jsme tedy eh, říkali, že ústavní soud by nám měl pomoci, nicméně ústavní soud eh, nám nepomohl, neudělal nic. Takže k tomu nemáme žádné ústavní vysvětlení. A eh, Rumunům nezbylo nic jiného, než výjít do ulice na náměstí. A jedině na základě těchto protestů vláda zrušila danou danou vyhlášku, daný předpis. Ale ta krize neskončila. Přešla na vyšší úroveň do parlamentu. Z neznámých důvodů parlament tedy pochopil, že Rumuni jsou proti tomu způsobu, kterým jednala vláda. Ehm, demonstranti křičeli zloději a poté, co vláda tedy ustoupila, v parlamentu se objevily právě takovéto návrhy zákona, které by e, oslabily e, dřívější právní situaci. Deci, scopul acestor... E, Takže Účel této legislativní iniciativy byl zaměřen na oslabení zákonů, které jsme do té doby měli, a usnadnit práci těm, kdo nás chtěli okrádat. Takže parlament v podstatě prohlásil, vám se nelíbí to, co udělala vláda, takže my to uděláme jinak. Sice to samé, ale jinak. Co s tím naděláme? Rumuni opět odpověděli protesty, a to i minulou neděli a došlo k zajímavé věci. To oslabení zákonů není eh, jen z vůle eh, není vytvořeno jen z vůle eh, vládní většiny, ale připojila se k tomu i část opozice. Takže je tu obrovská většina v parlamentu, A Rumuni s tím nebudou moci jako občané udělat nic až do roku 2020, až budou nové volby. Do té doby snad mohou protestovat, ale lidé potřebují žít svůj vlastní život, nemohou čtyři roky e, stát na ulici a protestovat. Tak tedy vypadá současná situace. Občané protestují, parlament pracuje, a uvidíme, kdo se dřív unaví, protože ten, kdo se dřív unaví, prohraje. Je pravda, že lidé na ulici už eh, jsou unavení a eh, nedávno eh, jeden ministr se zeptal, jaký je tedy cíl tohoto protestu. Hovoří o tomto občanovi a říká, že tento občan se stal eh, vězněm nebo že v zajetí určité eh, zájmové skupiny a napsal eh, Sorine, mrkni dvakrát, jestli nás chceš zachránit. No spontaneous Omlouvám se, tady není prostor pro spontánní potlesk. Máme spíš nudné jednání na výboru, to říkám. Není tu proto prospor. Vy máte ještě, ano, poslední věty. Primulý ministru, je ogluma Buna. Je zapotřebí eh, dát zapravdu předsedovi vlády, to je opravdu eh, dobrý vtip, ale on to žádný vtip není, protože my jsme se ocitli v pasti, jsme zranitelní, cítíme se být skutečně v zajetí našich lídrů. Pomozte nám najít eh, řešení abychom našli nějakou rozumnou, slušnost cestu, jak toto vyřešit, protože se nedá jen o moje peníze, ale také o vaše peníze. Jsou to totiž eh, evropské prostředky, eh, evropské fondy, eh, které jsou posílány do Rumunska a dané zákony opravdu oslabují to, jakým způsobem jsou používány to prostředky. My máme tento názor tedy a není nás málo. Tak to tedy vypadá rozsah naší přítomnosti. A proto já vás Thank you very much. Thank you. Tak, já vám velice děkuji. Řeknu to naposledy. Velice vás vítáme, ale toto není takové takový prostor, taková platforma, kde by po projevech následoval eh, potlesk. My respektujeme určitá pravidla a všichni bychom měli být eh, disciplinovaní. Jistě tu jsou zástupci eh, veřejnosti, ale nechceme žádné takovéto reakce. Jako další řečník vystoupí pan Viktor Alister, výkonný ředitel rumunské organizace Transparency má 8 minut. Kolegové, to je jenom takové. To není jenom takové vodítko, je to skutečně čas, který máte k dispozici, protože jinak tím zkrátíme eh, čas eh, na příspěvky poslanců. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, za vaše pozvání. Je to opravdu velmi vítaná příležitost. Jsem rád, že mohu obecně pohovořit o tom, co se děje v Rumunsku, ale nejen v Rumunsku, nýbrž v celé Evropské unii. Pokud dovolíte, pohovořil bych o tom, jak my vnímáme atmosféru v Rumunsku. Je to velmi vyhrocená atmosféra, polarizovaná. Chybí tu dialog, nebo spíše je to jako dialog s hluchým. a tu komunikační techniku, ten přístup ke komunikaci mohu označit jako částečný. Jsou tu prvky pravdivých informací, ale v proměnlivém kontextu. Nejlepší, co vám mohu navrhnout, je, abyste požádali své spolupracovníky a experty, aby se o situaci v Rumunsku informovali na místě. Náš tisk je nezávislý, ale je polarizovaný. Proto se nemůžeme spoléhat jen na tisk. Zároveň je potřeba se obeznámit s oficiálními dokumenty, abychom skutečně poznali realitu v Rumunsku a aby si tento výbor mohl udělat názor. Jsme organizací občanské společnosti a jsme zastoupeni v mnoha zemích. V Rumunsku má právní stát dvě osy. Jednak schopnost státu zajistit právo, zaručit práva pro instituce, osoby, jednotlivce, podniky. A druhá osa je třeba zaručit lidská práva, občanské svobody a hospodářské svobody. Jakmile jsou obě osy dodržovány, můžeme mluvit o inkluzivní společnosti, společnosti, která funguje podle pravidel právního státu. Ale jakmile je někde nedostatek, mezera, pokud jde o obhajobu práv nebo pravidla právního státu, nemůžeme už hovořit o funkčním právním státu a bohužel tak sklouzáváme k anarchii nebo k diktatuře. Podívejme se teď na konkrétní situaci v Rumunsku. Za posledních deset let Rumunsko vynaložilo obrovské úsilí od té doby, kdy se stalo plnoprávným členem Evropské unie. Vznikly silné instituce, byla přija, byly přijaty zákony, aby poskytly záruky pro integritu společnosti, pro ochranu základních práv a principů, jak jsme to slíbili, když jsme se stali členy Evropské unie. Ale ten zbytek to jsou jenom deklarace a slogany. Máme institucionální legislativní rámec a procesní rámec, ale ukazuje se, že ať už jste kdokoliv, můžete být soudně stíhán. Nejste předtím chráněn. máme bezprecedentní situaci. Například pokud jde o korupci ve sportu, jsme jedinou zemí, kde osm předsedů fotbalových klubů bylo odsouzeno v jedné věci. A máme přitom všechny mechanismy, abychom zaručili dodržování evropských hodnot a principů. Ale zároveň je to dynamická země, několik politických stran, demokracie, politické bitvy, určité problémy, ale pokud jde o problémy, podívejte se na Francii. Chystají se prezidentské volby, vede se mnoho diskuzí, slyšíme o mnoha skandálech a podívejte se, jak to vypadá s financováním, jak to vypadalo s financováním volební kampaně jedné strany ve Spojeném království. Vedlo to eh, k zásadnímu vývoji. Podívejte se na situaci, která byla v Německu a vedla k odsouzení kancléře. To bylo před několika lety. Nejsme jedinou zemí, která má problémy, ale chtěl jsem to pouze zasadit do kontextu. Jak občané reagují na fenomén korupce? V průzkumech veřejného mínění, včetně Eurostatu, ale také včetně průzkumu Transparency International o korupci, to je průzkum, který probíhá každé dva roky, 70 občanů říká, že korupce je téma, které jim dělá starosti a přáli by si, aby tento fenomén zmizel, zejména v každodenních stazích se státem a administrativou. Navíc stát pochopil, že je třeba udělat maximum. Samozřejmě zatím se proti našemu premiérovi vede šetření, ale zatím žádné rozhodnutí nepadlo. Musí tedy platit prezumpce neviny pro všechny, kdo jsou soudně stíháni ale jak jsem říkal, kapitola sankcí byla v Rumunsku posílena. Bohužel méně se pracovalo na prevenci. Pokud nechcete, aby k vám přišel zloděj, nenecháte otevřené dveře a okna. A teprve pak si nepůjdete stěžovat na policii, že vás někdo vykradl. Takže je potřeba se zaměřit i na prevenci. Bohužel, pokud jde o situaci eh, vztahů mezi občany a úřady, tam se pouze zdůrazňují sankce. A když máte jenom sankce, co je možné dělat? Téma boje proti korupci si osvojil orgán, který pouze uplatňuje sankce. Uzurpoval si toto téma. samozřejmě ta šetření, která tu probíhají, probíhají velmi dobře. Dále průzkum ukázal, že víc než 70 Rumunů si myslí, že korupce patří k třem tématům, která jim nejvíce dělají starosti. Loni jsme měli místní volby, komunální volby. Ve velkém městě na severu také probíhaly tyto volby a kandidát na funkci starosty byl stíhán kvůli korupčnímu skandálu souvisejícímu se zprávou fondů a byl vydán předběžný zatykač. Přesto ve volbách získal 70 hlasů, 69 hlasů. Takže je tu problém. Nyní je situace taková, že všechny politické strany mají jakousi zbraň, kterou využívají v této situaci. Je to opravdu škodlivý vývoj. A domnívám se, že nám do budoucna hrozí, hrozí riziko. Potřebujeme integrovanou společnost, celistvou společnost, ale tato situace je v Rumunsku ohrožena. V lednu a únoru byl vydán mimořádný dekret číslo 13 a dostal se do hlavních zpráv všech médií. V mezičase byl potom zrušen, ale my tuto situaci stále analyzujeme. Tento výnos byl totiž dokladem neznalosti a neschopnosti ze strany vlády. Ano, měl vstoupit v platnost eh, za deset dní, ale chybělo vysvětlení, zdůvodnění a proto zazněly protesty veřejnosti. Ano, je třeba, abych skončil své vystoupení, ať už je situace jakákoliv, je potřeba přísně respektovat rozhodnutí ústavního soudu, zejména abychom předešli demonstracím a před, přemrštěné instrumentalizaci po, Eh, veřejnosti v boji proti korupci. Je to problém právní a ekonomický a nemůže to být monopol politického diskurzu. že máte nějaké alternativní opatření. Když je třeba také respektovat vlastní mandát. A co říkají lidé na ulici? Lidé říkají, že se jim lže a chybí jim pravda. Děkuji a dále vystoupí pan Gabriel Lučány, profesor eh, Bukurešské univerzity. Děkuji, eh, pane předsedo. Já budu hovořit 10 minut, protože pan Biro mi poskytl část svého času. 10 minut. To jsou tedy zvláštní pravidla. My tu máme tedy jenom je ten systém pravidel, ale my jsme si tady všichni rovni, pane předsedo. No dobře, tak pokračujte. Je důležité mít eh, tedy eh, za sebou eh, ty správné lidi. Pane předsedo, vážení poslanci, především se chci představit několika málo slovy. Také mám svou profesi. Jsem profesor filozofie na Bukurešské univerzitě. Jsem spisovatel. A vedu časopis eh, o, o eh, humanitních vědách. Začali jsme takto působit v 90. letech eh, a já teď s vámi hovořím jako občan. Od roku 1990 jsme začali toto realizovat. V roce 1990 padl komunismus, od té doby já tedy vedu eh, eh, eh, naše společenství a chtěl bych říci, dámy a pánové, Eh, jak to je ve staré eh, bajce, že se snažili vyhnat eh, lišku, potom vlka, potom medvěda a měl k tomu jen chvilku tento lovec. To je podobné jako já, když se mám snažit v několika minutách na výboru Libe všechno vysvětlit, tak to tak by se to dalo asi schrnout. Možná, že bych to stihl všechno za těch deset minut. To byl čas, který mi byl svěřen. Tak, teď konečně můžu začít. Hovořím k vám jako občan. Občan jedné ze zemí Evropské unie, a to proto, že vyznávám hodnoty demokracie. A cítím, že jsou silně ohroženy. Dnes bych mohl říct tisíce slov o Rumunsku. Pokusím se to tedy schrnout do pěti bodů. Především, kdo dovedl naši zemi na poslední místo v EU, co se týká to je korupce na nejvyšší úrovni. Od roku 2000, kdy tam byla sociálně demokratická vláda, předseda vlády byl odsouzen za korupci. To byl první předseda vlády, který byl za to odsouzen. A po té doby se korupce stala systémovou záležitostí, profesionální věcí. Je to parazit státního rozpočtu. E, firmy jsou v rukou politiků, jejich rodinných příslušníků. Za posledních 17 let země byla rozdělena mezi jednotlivé politiky na různých úrovních, jako jakýsi baronů, kteří se obohatili o desítky milionů eur bez jakéhokoliv um, um, ospravedlnění. Nikdo z nás neví, kolik miliard eur bylo ukradeno a takto vyvedeno eh, v Rumunsku za posledních eh, víc než 10 let, 27 let. Za poslední čtyři roky vedl generální prokurátor boj proti korupci. Jeho jméno se stalo slavným v Evropě a to je Laura Kodruca Koreš. Zahájila totiž tisícovky trestně právních případů, eh, v níž eh, jsou zapleteni politici. A eh, takto od roku 2015 jsme zjistili, že že došlo mnoha případům, ať už to byli politici nebo starostové. Prostě politici na všech úrovních začali být odsuzováni za korupci. Od 11. prosince 2016 koalice PSD a ALDE zvítězila. Výraznou většinou vyhrála volby tato koalice 80 eh, hlasů získali v podstatě a nikdo se proti tomu výsledku nestaví, nikdo to nespochybňuje. A došlo tedy k trestně právnímu odsouzení e, různých osob a e, z, reprezentat, Alde zůstal předsedou Senátu, nicméně je přitom vyšetřován eh, za um, falešné svědectví v trestně právní kauze. A, a eh, máme tedy eh, jako předsedu dolní komory také osobu, která je zapletena do takovéto procesu. Tito lidé byli vybráni, protože byli bezpečně věrní. Došlo k mnoha eh, odsouzením eh, trestně právním proti eh, poslancům a vláda PSD a ALDE odpověděla frontálním útakem na soudní sektor. 31. ledna v noci přijali dekret eh, na dekriminalizaci určité trestné činnosti a tak, aby především se toho soudního stíhání zbavili předsedové dolní sněmovny a senátu. A proto lidé už před měsíc vycházejí eh, z domovů a demonstrují. Z toho je vidět i e, jaká atmosféra převadá mezi lidmi. Hovořili o tom také novináři e, v onlineových e, zprávách, například v Hot News. Především jsou lidé rozčíleni a pokojným způsobem se proti tomu staví. Vláda by měla měla vykonávat své funkce a soudní sektor by měl eh, být schopen dohlížet nad eh, spravedlností. A eh, teď bych chtěl říci, v jaké situaci jsme se odstli tedy teď. Livio Dragna, který je lídrem zde a předseda dolní sněmovny, by si přál společně s dalšími se vymanit z rukou spravedlnosti a toho soudního sporu a jsou schopni všeho, aby toho dosáhli. V posledních letech jsme viděli, že eh, opravdu o to usilují. Prezident Iljesku byl tvůrcem 90. let pan Nastase a další Další předsedové vlád, eh, kteří měli například eh, falešné doktoráty, eh, zneužívali finanční prostředky a to zcela bezskrupulózně. Stále ještě můžeme dnes říci, že ti, kdo nás eh, přivedli do této situaci, se teď chtějí těšit z těch peněz, které eh, získali, aniž by museli být zodpovědní před zákonem. Cílem číslo jedna těchto osob v Rumunsku je eh, generální prokurátorka a před týdnem v televizi lídr eh, sociálních demokratů eh, o tom také hovořil. V dějinách je důležité pochopit, jak stojí boj dobra proti zlu. My máme v Rumunsku politické strany, takzvaně socialistické. Máme také biznesmeny, kteří vzcházejí z této strany. A máme tu celou generaci eh, lidí, kteří je mezi 20 a 40 a jsou imunní e, proti spravedlnosti. Můžete prosím dokončit svůj projev, říká pan předseda. Tři minuty. Chtěl bych všem eh, jasně říci, že každý může mít ten první řečník na 10 minut, ostatní 8. Já vás jen žádám, abyste dokončil svůj projev a prosím všichni ostatní zůstaňte v klidu. Neznamená to, že máte dokončit stránku, ale větu. Eh,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 to ukazují na náměstích. Jsou inteligentní, nechtějí se nechat manipulovat. Rumunsko chce jít eh, eh, rychleji, eh, postupovat rychleji v, v Evropě. mohly by být jakýmsi manuálem pro participativní demokracii. Čím rychlejší je internetové propojení v Evropě, tím více posiluje mobilizace eh, této digitální generace a ti bojují proti korupci. Děkuji a závěrečným řečníkem je pan Attila Biro, který působí jako investigativní novinář, pokud dodržíte 8 minut. Děkuji. Jmenuji se Attila Biro zastupuji nevládní organizaci, kde se združují investigativní novináři, novináři v rámci Crime and Reporting Project a dalších projektů. Chci prezentovat situaci z úhlu pohledu investigativního novináře a rád bych také uvedl několik prvků v kontextu. Naše šetření ukázala, že fenomén korupce není lokalizovaný ale sítě organizované trestné činnosti překračují hranice. Ať už mluvíme o korupci v politice, nebo o praní špinavých peněz, nebo o pašování. Všichni využívají sofistikované metody, aby skryli svůj majetek. Využívají daňových rájů, aby zmátli cestu vyšetřujícím orgánům nejnovější příklad, který se dostal na přední strany novin ve světě, je mezinárodní šetření. Jehož cílem je určitý systém v Rusku. Například ruští oligarchové dokázali vyprat miliardy dolarů a investovali do luxusních automobilů, vil a dovolených. Zároveň tyto peníze prošly přes Rumunsko a další evropské země. Například v Rumunsku se v nemocnicích prováděla dezinfekce celé roky rozředěnými výrobky a společnost, která je dodávala, Zároveň využívala daňových rájů. Peníze, které ušetřili na nemocnicích, poslali do daňových rájů. A nikdo to nedokázal kontrolovat. V Bukurešti byly odhaleny sítě pašování léků. Léky proti cukrovce, léky proti HIV, to vše se dostalo mimo oficiální trasy. Takže vypadá to, že Rumunsko je tady všem prosmích a zároveň jsme, máme regiony, které jsou odříznuty od světa. dochází eh, k nelegálnímu odlesňování, podílí se na tom rakouská společnost. Z, ušetření, z těchto peněz se vyrábí krásný nábytek, ale lidé tím trpí. Novinářské orgány, které vedly šetření, odhalily, že úřady, které měly ty lesy spravovat, jsou pod kontrolou skorumpovaných politiků v Bukurešti se potom ty peníze z daňových rájů stávají úplatky. A velký vliv tu má jistý izraelský miliardář. který také financoval vyšetřovací kampaně. Skandál Panama Papers ukázal, že rumunští politikové přesunuli svůj majetek a nelegálně získané peníze právě do daňových rájů. Bohužel rumunské úřady nezareagovaly, neudělali nic. Mohu říci, že osobně jsem se setkal s jedním člověkem, dílerem, který registruje offshoreové společnosti. Chtěl jsem se dozvědět o fungování daňových rájů. Dozvěděl jsem se, že každý týden je v kontaktu s politikem nebo obchodníkem, který mu řekne, že má milion nebo pět milionů, které by rád investoval někde. Na nějakém bezpečném místě kde se k, ním, eh, kde se k těm penězům nedostanou kontrolní orgány. A to se stává každý týden. 90% jeho klientů je zapojeno do sítí organizované trestné činnosti. To jsou příklady, které mají ovšem něco společného. Máme tu co dočinění s lidmi, kteří se nezdráhají zneužívat veřejné finance a chtějí si je skrýt, aniž by mohli být potrestáni. Jestli se ptáte, proč lidé v Rumunsku vyšli do ulic, odpověď je jednoduchá. Celé roky totiž byli svědky takovéhoto konání. Takovýchto činů politiků a obchodníků, kteří zneužívají a spronevěřují veřejné finance beztrestně a naopak si je uchovávají v zahraničí. Uvedu jeden nedávný příklad. Jeden politik strávil dovolenou v Brazílii, a to s majitelem společnosti, který v průběhu let plítvalo rozpočtem národních, Národního úřadu pro silnice a železnice v Rumunsku. Děkuji za pozornost. Okay, we now, um... Dobře, nyní zahájíme rozpravu. Slovo budou mít poslanci a to podle článku 206 odstavce 3. To znamená, že se mohou zúčastnit pouze členové výboru a ne ostatní ne, pokud výbor eh, nerozhodne jinak. A jinak bych chtěl říct, že máme pouze 20 minut pro toto říkám úvodem, máme velmi dlouhý seznam řečníků. Na otázku máte prosím minutu až dvě. Buďte prosím co nejstručnější. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji vám všem já bych chtěla zdůraznit, že je to rozprava, kterou musíme vést na půdě tohoto výboru. Jsou to vnitrostátní záležitosti a mnozí by se k tomu stavili váhavě, ale jménem naší skupiny bych chtěla říci, že eh, korupce je opravdu smrtelnou nemocí v Evropské unie. Právní stát eh, v jednom eh, členském státu nemůže být ohrožen a potřebujeme systém, eh, eh, který povede k vyváženosti a ke kontrole eh, celá generace zvedla tedy rumunskou vlajku a vyšla do ulic. A pro ty z nás, kteří stále ještě věří v evropský projekt, věří, že je možné dosáhnout změny. Bylo nám řečeno, že zatím stojí Evropská unie a tak bych tedy chtěla říct, si hovoříme o demokracii, spravedlnosti, právním eh, státu, nejsou to eh, akademické koncepce, boj proti eh, korupci, zachování právního státu musí být jedním z hlavních principů Evropské unie. Když se vláda snaží eh, příslušná opatření v Rumunsku rozmělňovat, eh, nebo když se schovávají peníze v společnostech na celém světě. To nemůžeme ignorovat. Jakožto zákonodárci v Evropě máme odpovědnost. Musíme tedy zareagovat. A chtěla bych říci, že to eh, není rozprava jenom o eh, Rumunsku. Hovoříme o našich společných hodnotách, o našich zásadách, o budoucnosti evropské integrace. Pokud chceme, aby lidé stále ještě eh, věřili v Evropu, tak e, je třeba bojovat e, proti politické korupci. Koordinátorem za skupinu SAD e, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla skonstatovat, existuje ještě korupce v Rumunsku? Ano. Zaznamenalo Rumunsko pokrok v boji proti korupci v uplynulých letech? Ano. Současná vláda chce pokračovat v boji proti korupci? tak to je tedy velká otázka dnešního dne. A já si myslím, že bychom měli podpořit konkrétní analýzu než hezké politické projevy. Takže mám několik otázek a doufám, že uslyším konkrétní fakta. Vláda se snažila eh, omilostnit eh, trest nečiny do pěti let když mohl by prosím někdo vysvětlit, jestli se to plánovalo pro všechny typy trestné činnosti a nebo eh, zda se počítalo s výjimkami. Za druhé, zasněla kritika, že v eh, budoucích ustanoveních chce vláda přestat sankcionovat eh, vůbec korupci. Můžete mi prosím odpovědět, zda je to pravda, anebo eh, zda tu jsou eh, odstupňované sankce pro různé eh, typy korupce. A za třetí, ta formulace, to jsem nenašla tedy v německém systému spravedlnosti zneužití pravomoci, co to tedy znamená a do jaké E, míry e, se to trestá. A poslední otázka se týká podmínek ve vězení. Přeplnění vězení je jeden z problémů, ale víme, že e, jsou ještě další problémy v některých členských státech, včetně Rumunska. Mohl by někdo, třeba pan ministr, kromě toho omilostnění eh, informovat také o těch podmínkách. Děkuji za skupinu EKR, paní Stevens. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Já stojím mimo a musím přiznat, že je pro mě obtížné získat náhled do vývoji v Rumunsku. Já eh, mám sice zprávy zvenčí, ale je přes to velice dobré, že nyní můžeme otevřít tuto eh, rozpravu. Ráda bych reagovala na to, co jsem slyšela. Sta tisíce lidí eh, demonstrovali v ulicích a uprostřed noci byl přijat výnos po tajném projednávání a tak se obáváme, že to není jenom problém, který spočívá v komunikaci, ale že zatím stojí nějaké skryté pohnutky. Je to tedy je třeba zajistit, aby ty procesy v rumunském parlamentu probíhaly normálně. Jistě eh, boj proti korupci se vede, ale také zaznívají hlasy eh, kritiky. Je tu definované jednotné místo. Na to bych se chtěla zeptat. Nic by se nemělo eh, rozhodovat eh, při tajném jednání je třeba potom vydat obecnou amnestii pro všechny a to si vyžádá také diskuzi v Senátu ohledně kvality předpisů a my přece máme takové mechanismy mezi eh, Rumunskem a Evropskou unii a také eh, logické, že my v parlamentu tento vývoj sledujeme Natalie Griesbeck ze skupinu ALDE. Oui. Děkuji především našim řečníkům, kteří nám dnes poskytují vysvětlení a informace o závažné situaci v Rumunsku. Nicméně eh, lituji toho, že tento seznam není reprezentativní, co se týče politické situace a to jsou velice pozorně, protože kolegové, kteří nutně nejsou tedy členy eh, výboru LIBE, eh, se k tomu nemohou vyjádřit, eh, i když situaci sledují. My nemáme příliš času. Tato uh, diskuze ale není jen o uh, Rumunech pro Rumunsko nebo o Rumunsku pro Rumunech. Je to důležitá věc, jak bylo vidět z prezentace, protože to mohou být potíže, které se objevují v jiných členských státech a je to tedy věc, která je důležitá pro eh, evropské občany a týká se fungování institucí. Eh, týká se to také um, spravedlnosti a neutrality institucí a působení justice Mám dva dotazy na ministra spravedlnosti ohledně toho, co nazval nezvratnou dynamikou pokroku ohledně fungování rumunských institucí. V tomto smyslu bych chtěla pochopit, jak vypadá rozdělení pravomocí. Soud eh, v Rumunsku se účastní velice úzkého protokolu eh, se spravodajskými službami. Jak tedy tady funguje rozdělení pravomocí? A za druhé se chci obrátit na komisi, když diskutujeme tedy o evropských záležitostech, eh, Rumunsko je členský stát, ale jsou tu i ostatní členské státy. Eh, co se týče zprávy o pokroku pro Rumunsko, Eh, od doby, co vstoupilo do Evropské unie. Eh, z této zprávy plyne, že hodně bylo vykonáno, ale eh, mnohé ještě zapotřebí dokonat. Jaké jsou tedy priority pro Evropskou komisi právě v těchto bodech fungování tedy spravedlnosti a institucí v Rumunsku? Děkuji. Milí kolegové, času. Máme tlumočení k dispozici jenom do tři čtvrtě, protože všichni nebo většina řečníků překročila čas a tlumočení máme tedy k dispozici, jak jsem eh, řekl. Prosím, aby všichni vystupovali jenom tak po dobu jedné minuty, potom dáme slovo panu ministrovi a dalším vystupujícím řečníkům. Buďte tedy na to připraveni. Dále Connelly Ernst za koordinátory eh, minutu a půl. Ano, děkuji mnohokrát. Tady se jasně ukazuje eh, v celé té problematice, že to není jenom krize právního státu, ale i důvěry v politiku. Tato důvěra zmizela, pocitujeme to všude. A ta rozpolcenost se jasně projevuje, je nesmírně obtížné se orientovat v celkové problematice. Za tu krátkou dobu to možné není, ale přála bych si eh, celou řadu dalších vysvětlení, jaký je skutečný stav, tedy eh, opatření eh, boje proti korupce, co v současnosti platí. Můžete k tomu něco říci, to bych uvítala. A za druhé, říkali jste, že ten dekret byl stažen, ale krize s tím neskončila. A že je možné, že dojde k dalšímu zlepšení předpisů. To bych si přála ještě blíže vysvětlit. A je tu e, výtka, že úřad e, potírání korupce e, těžuje to vyšetřování. Můžete něco říci k tomu, co se objevilo v mezinárodních sdělovacích prostředcích? A paní Hans za zelené. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych ráda využila této příležitosti a chtěla bych poděkovat rumunským občanům za to, že se tak angažují eh, ve smyslu dění ve své společnosti a že se jim podařilo zastavit nejenom tu škodlivou legislativu, ale že se jim také podařilo vyslat velice silný signál do Bruselu eh, bylo to takové nutné probuzení i pro nás v Bruselu protože jsem měla příležitost navštívit Bukurešť a hovořit celou řadou různých osobností, které eh, prezentovaly občanskou společnost, vládu, eh, různé společnosti, tak bych chtěla říci, že občané eh, vytvořili prostor, aby bylo možné obnovit tu důvěru. Většina z vás se snaží k tomu přispět. Evropský parlament eh, se chopil této věci tímto slyšením a neměl by být mimo tento proces. Já jsem totiž přesvědčena o tom od své návštěvy v Rumunsku, že se musíme postarat o instituce a jejich funkceschopnost v Rumunsku. Korupce to je slovo, které znamená všechno možné, ale tady jsou opravdu dobré e, důvody, proč lidé ztrácejí důvěru ve funkceschopnost institucí. Nejdůležitější otázky e, vidím v tom, ne jak fungují instituce, které bojí proti korupci, ale nejdůležitějšími otázkami jsou ty různé státní orgány. Plní skutečně své úkoly, jsou nezávislé, je tu zajištěna nezávislost soudnictví. Na plenárním zasedání jsme vedli první diskuzi o Rumunsku a rozhodli jsme se, že vyšleme misi do Rumunska nebo že zachováme tuto myšlenku a nyní si myslím, že je to opravdu nesmírně důležité. Eh, paní Weinberg za EFD. Není přítomna? Uh, kvůli tlumočení, tedy eh, mohou vystoupit členové výboru Libé, tedy všichni členové Libé, kteří požádali o slovo, ale eh, máte tak 60 eh, sekund, jednu minutu čas. Děkuji, pane předsedo. Rád bych upozornil na zvláštní případ z hlediska právního státu eh, a jeho dodržování v Rumunsku. Eh, je to tedy eh, právo na ochranu menšin v eh, Rumunsku. V listopadu 2016 bylo vedeno řízení proti vytváření katolických škol a místní školní inspektor eh, byl uvržen do domácího vězení kvůli zneužití pravomocí. To bylo tedy podle platné legislativy, eh, začali eh, vyšetřovat rodiče dětí. Pane Sogore, máte dotaz? Ano, mám. Já se domnívám, že je na čase, abyste se více a kriticky zaměřili na to, jak se právní stát eh, dodržuje a jak funguje právní systém my nebudeme mít tlumočení, eh, máme ho pouze do tři čtvrtě, takže minutu, prosím. No. Please. me. Pan Unguerano? Prosím, ano, budu stručný. Pozoruji tu tu úroveň odbornosti. Zejména pan Alistar ví moc dobře, o čem mluví, dobře zná problémy v Rumunsku. Hovořil o polarizaci, pokud jde o hospodářskou politiku a jiné oblasti. Ale co se týče justice, vy jste kritizoval ty, kdo volili sociálně demokratickou stranu. Myslíte si, že voliči sociální demokracie si nepřejí spravedlnost? A proč říkáte, že naše vláda je jaksi posedlá trestním zákoníkem? Jestli jsem to dobře pochopil, říkal jste, že členové vlády eh, byli stíháni protikorupčním orgánem. Další řečnice, paní Grapiny. Jen velmi stručně, pane předsedo, chci nejprve pogratulovat výboru Libé za to, že toto téma zařadil na pořad jednání. Jsem konsternována tím, jaké lži tu ovšem slyším, co tu bylo řečeno. Chci napadnout to, co bylo řečeno o ústavnosti aktů vlády. Byla jsem ministrině, vím, o čem mluvím. A také já jsem byla v ulicích, když bylo potřeba manifestovat. Byla jsem v Temešváru. Mám otázku ale na pana Ličánu a na vš- eh, mám otázku na všechny, kdo kritizují neústavnost. 23. srpna 2016 od tohoto data už trestní zákonník nepokrývá eh, zneužití pravomoci. Proč jste nereagovali tehdy? Proč jste neapelovali na Čelošovu vládu? Proč jste se nepostavili proti tomuto opatření? A jak se díváte na to, že orgán proti korupci uspořádal slyšení vlády? Děkuji, ale musíte se držet jedné minu, min, minuty. Pan Pavel? Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, chci poděkovat za toto slyšení. Chci také zdůraznit, že rumunská legislativa je dynamická, ale nezvratná. To je také sdělení, které nacházíme ve zprávě MCV pro Rumunsko. Ale bohužel často tato sdělení jsou fragmentované povahy. Mám otázku. Myslíte si, že jiné mechanismy kontroly právního státu v jiných členských státech pokrývají to, co MCV. Myslíte si, že bychom se mohli zbavit tohoto mechanismu, který se stal nástrojem na politické rovině? Chci pogratulovat panu Alistarovi za to, že v definici právního státu zmínil lidská práva. Myslíte si, že represivní orgány státu respektují lidská práva? Děkuji, prosím, paní Makovej. Děkuji za slovo. V prvé řadě bych ráda informovala všechny, eh, že jsou tu mezi námi lidé, kteří vešli na ulice v Rumunsku a přišli si teď poslechnout tuto debatu. Vše, co děláme v Rumunsku, děláme pro lidi. Všichni v tomto sále by to měli mít na paměti. Stručné otázky na pana Bira. Jak přesně se jmenuje ten politik, který byl na dovolené v Brazílii? s podnikatelem, s nímž v Rumunsku spolupracoval. Můžete ho jmenovat? Potom otázka pro pana Ličánu. Jak myslíte, že bude vypadat Rumunsko v příštích čtyřech letech? Vzhledem k tomu, že je u moci socialistická vláda. Teď přejdu do rumunštiny. A taky se chci zeptat, prosím, nebejte mi, eh, neberte mi čas, zůstanu tady v angličtině. Ano, můžete se zeptat i rumunsk, rumunsky. Máme tu přece jenom zastupce různých zemí. Takže pro ty ostatní říkám, dvě čelní osobnosti vlády mají problémy. Je to, jak se řídí stát, s kriminálníky, a ještě jedna věc, pane předsedo. Ne, nemůžete. Ministru spravedlnosti jste dal pět minut navíc. Mluvil 15 minut místo deseti. Takže prosím, buďte spravedliví. Já jsem spravedlivý. Všichni řečníci překročili svou dobu. A vy také. Pan Weidenhauser, minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Všechny nás zasáhlo, k čemu došlo v Rumunsku lidé na ulici, mnozí se ptali, jaké je to sdělení. A myslím, že to sdělení stále k nám ještě nedoléhá, ale jde o to chránit peníze daňových poplatníků, chránit občanská práva a toto je správné místo, kde o tom disku, můžeme diskutovat. Toto diskuze je velice důležitá. Za druhé, samozřejmě má to politické účinky, a možná bychom se měli snažit dostat k jádru věci. Je ale důležité být v této diskuzi také sebekritický. Od eh, ministra jsem slyšel něco pozitivního. Zdá se, že ta struktura funguje, ale tam či onde existují velké problémy a na těch je třeba pracovat. Myslím, že to je rozhodující. V této souvislosti jedna otázka je zjevné, že rozdělení státní moci eh, tu je, jak, tu souvisí, jak s tím souvisí úloha ehm, tajných služeb, inform, informačních služeb, zpravodajství. Děkuji, pan Kirkos. Děkuji za slovo. V Řecku jsme také měli takovéto problémy a bylo rozhodnuto propustit mnoho vězňů, takže takovouto situaci znám. Otázka na pana ministra. jak může stát zohlednit pocity lidí, kteří demonstrují. Slyšeli jsme, že ústavní soud a další služby rozhodly, že přijmou opatření. Jaká další opatření by měla být přijata, abychom jaksi vyčistili ten stát a respektovali právní řád? Prosím, další řečník. Děkuji, pane předsedo. chci říci, že dobře chápu to hnutí proti korupci. Situaci znám velmi dobře z Itálie. A právě proto, že znám italskou situaci, bych se chtěl na něco zeptat. Toto hnutí má v úmyslu mm, získat nějakou politickou formu. V Itálii totiž eh, na sebe vzala podobu pěti hvězd politického hnutí. A důležité je vědět, zda toto je možné v, Itál- eh, v Rumunsku, protože jen když přijme politickou podobu, tak předejde riziku, že se eh, nestane způsobem vyřizování účtů. A že pojme takto eh, problém eh, všech politiků, eh, kteří se tímto způsobem chovali. Děkuji. Give up your speaking time. It'll give... Vy se chcete tady vzát z řečnického času, je to tak? Mohu předat slovo řečníkům? Dobře, minuta. Nechcete. Děkuji, pane předsedo. Mám dotaz na pana Toudra, který je minister spravedlnosti. Máme Veškeré důvody k tomu se eh, domnívat, že jde tedy o eh, nesprávné chování eh, členů vlády politiků a že tu máme to takzvané kodaňské dilema ohledně právního státu. Takže tedy se jedná o stanovisko k rozhodnutí ústavního soudu. Vy jste zareagovali na ten protest, ale stále ještě je zapotřebí revidovat eh, eh, trestní zákonník, eh, trestní právo procesní. Jak se budete tedy řídit rozhodnutím soudu, abyste současně hm, tito neveli dalším protestům a jak současně budete plnit i právní stát a Teď bych chtěl požádat eh, tlumočníky, aby s dovolením ještě pracovali o několik minut víc vzhledem k citlivosti tohoto tématu. Většina dotazů jasně vedla na eh, pana ministra, proto mu chci dát trochu více času. A chci požádat eh, ostatní řečníky, aby odpověděli stručně. Nyní pan ministr na pět minut. Komentář mimo mikrofon. Nebudeme mít eh, tlumočení mezi rumunštinou a dalšími jazyky mm, posléze. Odpovím. Především na ty nejtěžší otázky. Bohužel hovoří řečník mimo mikrofon. Odpovím na dotazy, které jsou ty nejcitlivější, jak se cítím. Eh, Prohlašu, že jsem apolitický ve současné vládě. Chtěl bych říci, já nevedu ani levicovou, ani pravicovou politiku, a eh, všechna prohlášení a uh, úkony uh, uh, podle mě mají stejnou míru, stejné měřítko. Zabývám se vnitrostátní politikou, celonárodní politikou. Padla nám celá řada dotazů, nevím, jak bych mohlo odpovědět za 4 či 5 minut. Ale konkrétně chci říct, že na základě rozhodnutí um, ústavního soudu, a to byla dvě rozhodnutí, které jedno prohlásilo jasně, že vláda přijala dekret číslo 13 a přitom respektovala eh, legislativní eh, mm, podmínky a legislátor tedy hodnotil možnosti jak eh, vytvářet zákony. Je pravda, že jakýkoliv prokurátor může hodnotit či šetřit Eh, budeme provádět trestní šetření. Nicméně tvorba zákonu není eh, bohu díky eh, trestní činnost. To nikdo nemůže prohlásit. Ehm, slyšeli jsme, že v jiných zemích, jako v Itálii, co se týče tedy e, systému spravedlnosti, je omilostnění systém, který se dá používat a legislátor jej využívá mm, protože to není jen o takové všeobecné řešení, to není pro všechny e, takovéto omilostnění, protože se může stát, že jakési akty korupce jsou výjimečnými akty. Proto je to tedy ta, ten institut milosti, Eh, a další alternativní eh, opatření, eh, kterými lze individualizovat sankci a dlouhodobé odnětí svobody. Teď mám jednu obecnou úvahu. Co a tím odpovím paní Onguranu i dalším nepřímo. Já jsem nějak hodnotově neposuzoval eh, oblast, ve které nejsem kompetentní. Můžeme říci eh, pravdu správního hlediska. Ten dekret číslo 13 má samozřejmě své nedostatky, ale je to vládní dekret a eh, podle Eh, podle eh, soudu lze šetřit zneužití eh, pravomoci, pokud nějaký úřad nebude při vytváření takovéhoto dekretu postupovat podle práva. Já se ale mohu zeptat dál. Už tu máme návrh zákona, zaměří na to, abychom tedy sladili trestní právo s rozhodnutím ústavního soudu. A není Nedná se tedy o nějakou diskuzi či interpretaci, takže ten návrh zákona se pouze snaží o to, aby ten eh, text prošel určitou právní cestou, aniž by se měnil jeho obsah o jedinou čárku. Můžeme využít i určitý článek ústavy ohledně mm, hodnocení hodnot, ale my postupujeme mm, čistě podle ústavy, podle toho, jak se má. Jak vypadá situace ve e, nápravných zařízeních a jak, e, jak vypadá DNA a SRI. My máme komplementární e, kom, mm, kompetence SRI má neformální Eh, pravomoci v oblasti bezpečnosti jako spravodajská instituce a může tedy poskytovat vyšetřovatelům informace, aby pocho- mohla pochopit lépe, e, zda došlo k trestné činnosti či ne. Takže to není nástroj trestního vyšetřování. E, to je pouze komplementární kompetence a nejedná se tedy o nějaké překrývání funkcí. Jak e, Ehm, uniknout MCV. Ehm, samozřejmě máme veškeré ehm, nástroje k tomu, abychom zjistili, jak respektujeme kritéria. A e, právě proto tu jsou určité podmínky, které nejsou úplně fixní, nevíme přesně, co, e, co plníme. Ministře, já se těstu nejde akorát. Řečník byl přerušen předsedou a pokračuje dál. Právní přesnost. Pokud ministr byl vyšetřován nebo byl vyslechnut jako svědek, no kdyby e, nebyl vyslechnut jako svědek, tak by pak nemohl být vyšetřován e, když tedy mm, se koná trestní řízení, co k tomu mohu říct? Můžete prosím ukončit svůj projev? Eh, ohledně eh, programu eh, chci velice jasně říci, že vzhledem k tomu, že velká většina otázek je na ministra, teoreticky, dovolte mi dokončit větu. Tento program Dohodli jsme se mezi koordinátory, že takto to bude že minister bude mít příležitost se vysvětlit. Takže každý teď bude mít další minutu k tomu, aby mohli odpovědět. Pan ministr měl čtyři minuty. A vy teď jen dokončte větu, pane ministře. Eh, my eh, plníme standardy ochrany, nepřijmeme nějaký naléhavý dekret, eh, který eh, by eh, se týkal organických eh, obsahu zákonu. Nám jde o to, abychom měli transparentnost v rozhodovacích pravomocích a konzultujeme občanskou společnost. Děkuji. Pro další řečníky máte každý jednu minutu. Na odpověď na všechny otázky, které se k vám stahovaly. Pan Abram jako první.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 upravit zákonem něco, co chtěla vláda vyřešit naléhavým mimořádným výnosem. Děkuji. Ano, pan Alister. Prosím, minuta. Ano, chci zareagovat na dvě otázky. Ale v jedné otázce byla nepravda v tom smyslu, že bych měl problémy s justicí, což ovšem tomu tak není. Naše organizace, kolegové, moji rodinní příslušníci byli předmětem bezprecedentních útoků za minulého režimu pre- prezidenta Basesku, ale všechna rozhodnutí, která vyjádřil soud, jsou platná a jsou v můj prospěch. Ve východní Evropě eh, jsou často zástupci občanské společnosti nepohodlní politikům. Ta situace se často opakuje. Můžeme se ptát, jestli v řízeních v Rumunsku jsou respektována lidská práva. Ale nejzávažnější problém je nejednotná justiční praxe. Některé normy kolísají, určité vyšetřovací postupy se ob- uplatňují v jedné, v jedné oblasti a jinde jsou zase hodnotové soudy, což vede k výsledku, eh, že to je selektivní justice. někdy se vyšetřuje aniž by bylo respektováno právo, nebo je tu snaha některé věci skrýt, protože je tu mnoho problémů. Děkuji, děkuji, pro, děkuji také za dodržení řečnické doby. Pan Ličánu, prosím minutu. Děkuji. V současnosti v Rumunsku probíhá velké drama. A nejzávažnější na tom je ten předěl, ta propast mezi prací politiků a me, mezi politiky a občany. Občané znají kompetence politiků, ale opačně to nefunguje. Jinak by nebylo možné, aby 600 tisíc občanů protestovalo měsíc a byli takto ignorováni. Politikové tedy pře- přehlížejí poselství od občanů. Zároveň ta naléhavá situace, která vedla k mimořádnému výnosu, vůbec nesouvisela s vězeňskou situací. Byla to záminka. Naléhavá situace se místo toho týkala nemocnicí a škol. Ta situace je tam neuvěřitelná. Dále, pokud jde o protikorupční orgán, začal pracovat na základě stížnosti, podle které byly zničeny dokumenty v noci, kdy byl vydán mimořádný výnos. Začtete, pane ministře, vy jste o tom všem věděl. A nezávislost justice byla zaručena nebo ne, to je jiná otázka. Dramatické je, že i ústavní soud je politizován v Rumunsku. Děkuji. Děkuji vám. Musíme tu debatu vést k závěru. A ještě, pan Biro, omlouvám se, máte minutu. Děkuji. Chtěla jsem pohovořit o vězeňských podmínkách v Rumunsku. Jsou naprosto strašné. Vláda od roku 2009 nefinancuje věznice, jak by měla. Jeden z důvodů, proč vláda přijala mimořádný výnos, byl osvobodit některé z uvězněných, ale něco takového říct je prostě směšné, protože návrh zákona se měl vztahovat eh, k podmíněným trestům. Jak to mělo uvolnit věznice, to nechápu. Dovolte mi ještě odpovědět na otázku paní Makovej. Ten, kdo, koho se týkala ta dovolená v Brazílii ve společnosti podnikatele, který podváděl stát, byl to pan Livu Dragna, eh, šéf sociálně demokratické strany. Slyšení je uzavřeno. Follow-up bude na zasedání koordinátorů Libe. Přijmeme rozhodnutí ohledně možné cesty do Rumunska, ale to bude pro diskuzi koordinátorů. Děkuji všem, kdo se zúčastnili této výměny názorů, eh, protože to byl opravdu nesplnitelný úkol zvládnout eh, toto téma za hodinu a půl. Děkuji za vaši disciplínu a také děkuji našim řečníkům, poslancům, eh, zejména těm poslancům, kteří neměli možnost promluvit.